Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na pokračování eh, schůze pod výboru pro obranu bezpečnost. Vemte si prosím sluchátka, budu mluvit česky. Máme velmi eh, zajímavý program dnešní, dopolední. Máme tři eh, opravdu extrémně zajímavé body. První z nich bude naše diskuze s paní Tone Skogem, state secretary a ministriní ministriní obrany Norska. Potom máme téma PESCO. A jako třetí bod upozorňuji na to, asi v 11 hodin nebo po 11. bychom měli mít tady eh, zástupkyni eh, prime ministra eh, Ukrajiny, paní Klimpuš-Cinadze. My jsme včera přijali tuto agendu a Návštěva paní Tones Kogen, eh, ministrině obrany Norska, je bod číslo 9 podle tohoto schváleného programu. Já vás, paní ministrině, velmi srdečně vítám na našem zasedání. Eh, myslím si, že se hodně dozvíme a budeme diskutovat. Já bych navrhoval, abychom se věnovali potom v diskuzi těm palčivým problémům, Eh, hlavně palčivým problémům eh, dálného severu a vztahu eh, Norska k Rusku, poněvadž ruská agenda nás velice, velice zajímá. Já jsem rád, že jste nás navštívila. Norsko není členem Evropské unie, ale je už několik desetiletí součástí fungujícího euroatlantického prostoru a myslím si, že e, e, jsme v zásadních věcech společného mínění. Děkuji, že jste přijela a navrhuji, abyste nám nejdřív řekla, co máte na srdci, abychom potom otevřeli diskuzi. Ta diskuze by měla probíhat tak, že e, budou naši kolegové se ptát nebo budou se vyjadřovat k tomu, co jste řekla předtím, a pak bych vás poprosil, jestli byste schrnula dohromady e, a posoudila celou tu diskuzi. A to bude všechno a máme na to, máme na to necelou hodinu. Slovo máte vy, paní ministrině. Thank you. Thank you so much. Děkuji. Děkuji a přeji vám všem dobré dopoledne. Eh, je mi určitě eh, velkou ctí, eh, že mě pozval tento vynikající výbor Evropského parlamentu. A je to příležitost, abychom se podělili o úvaha, pokud se týče bezpečnostní politiky Norska a naší spolupráci s EU. A pane předsedo, já určitě se zastavím u těch eh, témat, eh, které jste zmínil. Na začátku bych chtěla říci něco, co je nám všem jasné, a sice, že Norsko je velmi eh, blízkým partnerem EU. Jsme členy společného trhu, včetně trhu pro bezpečnostní a obrané vybavení a Schengenu. My spolupracujeme na Eh, tématech, jako je klimatická změna, migrace a ekonomické a sociální eh, rozdíly. Norsko rovněž eh, silně podporuje společnou bezpečnostní obranou politiku Evropské unie. A my budeme pokračovat v tomto úsilí o to, aby Eh, tyto vztahy pokračovaly, abychom vytvářeli nové nástroje a hledali nové příležitosti. A já se u toho za chvíli zastavím podrobněji. Ale nejdříve dovolte několik slov eh, obecně o bezpečnostní politice Norska. Primárním cílem norské bezpečnostní a obrané politiky je zajistit norskou suverenitu, územní celistvost a politické svobody, eh, svobodu politického konání. Eh, Rámcem je mezinárodní právo OSN, NATO a transatlantická bezpečnostní spolupráce a to jsou úhelné kameny norské bezpečnostní a obrané politiky. EU je rovněž zásadní jako hlavní nástroj evropské jednoty a solidarity. E, norská bezpečnostní politika je Eh, úzce zpěta s naší geografickou lokací eh, na nejsevernějším výběžku Evropy. Ten daleký sever je vysoko na naší agendě. V období narůstajícího napětí eh, jde o region relativní stability a naším cílem je obecně udržet tuto stabilitu, udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráci. To jsou hlavní prvky naší politiky. V této souvislosti eh, vnímáme také v našem regionu novou dynamiku. Klimatická změna otevře Arktidu novým lidským činnostem, včetně využívání přírodních zdrojů, dopravy a turistiky. Posílené obchodní činnosti v Arktidě eh, nemusí být nutně negativní pro naši bezpečnost Konvence OSN pro námořní zákon je zdrojem řešení eh, dosud nevyřešených problémů v regionu. A eh, většina, eh, většina zdrojů ropy a plynu bude patřit zemím, které jsou sousedy Arktidy. Čili zatím nevidíme problémy. Nicméně vidíme také na severu Eh, poněkud agresivnější vystupování Ruska. Arktida je pro Rusko eh, čím dál důležitější, jak eh, co by zdroj tedy přírodní zdrojů, tak také pro dopravu a vojenské aspekty. Mm, nadále zde existují odstrašující zdroje, tedy atomové odstrašení Ruska je zde největší koncentrace eh, nezápadních eh, vojenských, eh, vojenského vybavení. To znamená, že by zde mohlo dojít k ohrožení naší komunikace mezi Spojenými státy a Evropou a tak dále. To vše má určitě důsledky pro Norsko a na to, i když Rusko nepovažujeme za přímé vojenské ohrožení. Součástí odpovědi je kontinuita. Norské obranné síly již dnes hrají důležitou roli eh, v, na dalekém severu také v období míru. Vojenská přítomnost je eh, nezbytná pro zajištění eh, vnímání situace, suverenity celkové stability a předvídatelnosti situace. Vzhledem k bezpečnostní situaci nicméně eh, vnímáme také potřebu posílit národní obranu. K tomu patří eh, lepší příprava, eh, získávání F-34, to je bojové letadlo, Eh, také eh, vojenské eh, lodi, které jsou letadlovými základnami a také ponorky. V případě vážné krize nebo války budeme se velice spoléhat na posily spojenců a my také vítáme zvýšenou přítomnost spojenců na severu. Na podzim letošního roku budeme mít cvičení bude to největší eh, takové cvičení se spojenci v Norsku za mnoho let. Tyto činnosti posilují kolektivní obranu. Vzhledem k ruské politice vůči Ukrajině, Norsko se připojilo těsně k sankční politice EU a také praktické vojenské kooperaci na základě NATO. Zároveň chceme vyvážený přístup. Máme dlouhou historii praktickou mezilidskou spolupráce s eh, Ruskem na severu. Pokračujeme ve spolupráci v některých oblastech, včetně rybolovu, eh, také eh, ochrana hranic, vyhledávání, záchrana a máme také Eh, horkou linku eh, mezi severní eh, flotou a našimi poradničními silami. Toto je důležité pro regionální stabilitu na severu. já se nebudu příliš eh, zastavovat u problematiky NATO, nemáme na to mnoho času, ale chci říci, že NATO je hlavním pilířem norské bezpečnostní politiky. A podobně jako EU, také NATO dnes čelí závažným výzvám jak z východu, tak z jihu. Vývoj v NATO Eh, nelze vnímat izolovaně od vývoje v EU. Norsko podporuje myšlenku, že Evropa eh, se musí ujmout eh, větší role v oblasti bezpečnosti a obrany. Je to přirozené a je to nezbytné a nevyhnutelné. Koordinovaná EU, která přebírá větší část odpovědnosti za evropskou bezpečnost, je dobrá také pro naše transatlantické vztahy Eh, což je takovým výrazem eh, sdílení nebo dělby, dělby zátěže. V posledních 20 letech jsme se snažili eh, o úzkou spolupráci a přidružení k tomuto evropskému vývoji. V zahraniční politice máme dlouhou tradici s tím, že se přikláníme k deklaracím a opatřením Evropské unie. Přispěli jsme eh, k řešení několika kriz, krizových situací a výrazně přispíváme k Evropské obranné agentuře. S velkým zájmem sledujeme poslední iniciativy EU na posílení CSDP. To se týká zejména zřízení eh, vojenských plánovacích a bojových schopností, eh, stále strukturované spolupráce a zřízení Evropského obraného fondu. Norsko se účastní jakožto jediná nečlenská země také ve výzkumu EDF. PESCO, EDF a MPCC, to vše vítáme. Nicméně je důležité říci, že další eh, prohlubování společné obrané a bezpečnostní politiky eh, nemůže vést eh, k vzniku nových, nového rozdělení v bezpečnostní politice. A to mě vede k dalšímu bodu spolupráce EU a NATO. Od společné deklarace EU a NATO ve Varšavě došlo ke značnému pokroku ve spolupráci mezi oběma organizacemi. Dnes se jasně uznává, že máme před sebou stejné výzvy a zdroje vlastně jsou v rukou týchž členských zemí. Dnes už nejde o tom, jak, se, jak zabránit duplikaci a konkuren, konkurování, ale jak zajistit interoperabilitu. Nová dynamika CSTP spolu se současnou bezpečnostní situací je důležitým tou incentivou pro další eh, s intenzivňování spolupráce mezi oběma organizacemi a na stole leží několik konkrétních návrhů v tomto smyslu. Výzvou je implementace. Je třeba, abychom měli eh, realit, realistické eh, cíle, kterých nebude mnoho a které budeme moci plnit. Eh, k těm nejslibnějším patří omezení překážek pro pohyb vojenských jednotek po Evropě v případě války nebo krize. Eh, mělo by to být tématem samitu EU-NATO a je to Měl by se to objevit v dalším eh, prohlášení EU NATO. Také vnímáme eh, na západní Balkáně těsnější spolupráci. Klíčové vztahy EU budou klíčové také pro summit NATO. Také dovolte několik slov k Brexitu. Eh, protože nová dynamika evropské obrané politiky jde paralelně s Brexitem. Brexit umožnil eh, takovou eh, prostě potenciální problémy eh, v EU a umožňuje to další pohyb vpřed pro členské země. Z norského pohledu je důležité zajistit, aby nová dynamika v CSTP v kombinaci s Brexitem neměla negativní dopady na žádnou ze zúčastněných stran, a to se týká jak EU, tak Británie i Norska. Musíme se vyhnout oslabování společné eh, bezpečnostní a obrané politiky v důsledku Brexitu. Současně s tím chceme, aby Velká Británie zůstala klíčovým hráčem CSTP a v evropské bezpečnosti. Eh, nové signály ze směry Velké Británii ukazují na přání eh, zůstat integrování do společné bezpečnosti obrané politiky to vítáme. Zároveň tedy víme, že e, Velká Británie se chce účastnit daleko více než e, v případě Norska. A to vše samozřejmě nás také zajímá. Norsko e, se neúčastní jednání mezi Bruselem a Londýnem. Nicméně máme legitimní zájem o výsledky. Týká se to našeho členství v EEA, naše spolupráce v oblasti justice a vnitra a samozřejmě také naše, naše účasti jako třetí strana eh, v CSTP. Eh, zajímá nás eh, udržování úzkého dialogu s EU o tom, jak se jednání vyvíjí. A tím se dostávám k posledním bodu. A tím je účast Norska ve společné a e, obrané a bezpečnostní politiky jako třetí strana. Důležité je, aby se CSDP rozvíjela transparentně a s možností <clears throat> zapojení spojeneckých zemí, které nejsou e, členy EU. Jak jsem řekla, Norsko má velký zájem na tom, abychom byli eh, úzce spojení se CSDP. Přispěli jsme k ní v průměrných eh, v minulých letech, včetně účast na třech vojenských a devíti civilních misích. A také jsme vyčlenili i jednotky pro eh, evropské bojové jednotky. Jsme aktivním přispěvatelem a jsme rádi, že se můžeme účastnit eh, té výzkumné části, to je dětských dále. Vítáme spolupra- tedy možnost spolupracovat v oblasti bezpečnosti a <clears throat> obrany. Nicméně v určitých klíčových oblastech eh, je tady možnost zlepšení, zejména větší zapojení do debat, eh, rozhodování a sdílení informací. To by nám umožní, umožnilo eh, lépe a atraktivněji se účastnit eh, dění na platformě CSDP, nejenom pro nás, ale pro další třetí strany. Myslím, že to by mohlo přispět k diferenciaci mezi partnerskými stranami Eh, s tím, že se budou brát v úvahu jejich individuální možnosti, čili takový přístup více na míru. Pro Norsko je důležité, abychom byli přizváváni k účasti druhé části, na druhé části EDF, to znamená Evropský eh, rozvoj průmyslu. Naše účast eh, přispěje všem eh, eh, zapojeným stranám z mnoha důvodů. <clears throat> Za prvé, norský obranný průmysl je high-tech a konkurenceschopný eh, v mezinárodním měřítku. Sehrává také důležitou roli v dodavatelském řetězci evropského obraného průmyslu. Za druhé, Norsko je pro EU významným partnerem jako součást trhu pro eh, vojenské vybavení a také aktivní partner v oblasti eh, vyzbrojování a obranného průmyslu. Obranný průmysl eh, by neměl být vnímán jako co si jiného, než je společný evropský trh. Pokud to jaksi nebudeme dělat, prospěje to všem 31 zemím. Za třetí, Naším zapojením do výzkumné části programu norský obranný průmysl významně přispěje k výzkumným a obranným schopnostem. Naše účast eh, ve, eh, ve vojenských schopnostech, ale neúčast na výzkumu těchto schopností, to není dobré určitě by bylo dobré, kdyby Norsko bylo přizváno eh, do těch ID, IDP projektů, kde eh, vše je v rukou zúčastněných eh, zemí EU. A Norsko si jistě zaplatí svou účast v tomto projektu. Také bychom byli rádi, kdybychom se do budoucna mohli účastnit více v jednotlivých záležitostech PESCO. EDF a PESCO ilustrují širší, bo Finsko a Švédsko e, mají dnes e, možnosti e, posíleného zapojení do NATO a mají možnost se účastnit jednávání utváření politik. Bohužel narůstá asymetrie mezi právy Finska a Švédska jakožto členů NATO a e, právě Norska, která není členem EU. To je e, zvláštní asymetrie vzhledem k tomu, že NATO a EU jsou strategickými partnery a měli by usilovat o zapojení všech členských zemí EU i NATO. My vítáme, že EU iniciovala proces založený strategičtěji e, vzhledem k partnerským zemím. A to, tam by se měly více zobrazovat také e, zájmy e, takových partnerů, jako je Norsko. Ovšem to, e, že tady je možnost zlepšení, by nás neměla odvést od hlavního toho, co chci říci, a sice, že Norsko si velice cení příležitosti být přidružená velice úzce k CSDP. My jsme k této součásti evropské spolupráce hodně přispěli a naším jasným cílem je pokračovat v tom i v budoucích letech. Je to ve společném zájmu všech evropských zemí. Děkuji vám ještě jednou za pozvání a také za vaši pozornost. Děkuji vám, paní ministrně, za celá jasný a přímý rozklad a vysvětlení. A nyní si dovolím otevřít diskuzi k tomu, co jste zde říkala a jako prvního bych poprosil pana Gálera. Yes, thank you very much. No, já vám děkuji. Pane předsedo, vítáme paní státní tajemnice a děkuji vám za váš přehled norské pozice v NATO a také, že jste nás seznámila s, s rozsahem eh, vaší spolupráce s Evropskou unii, kterou jste ochotná i nadále upgradeovat. A v podstatě jste v, ram, v, v, v součásti jednotného trhu, můžete být určitým příkladem pro eh, to, ten členský stát, který teď odchází jak eh, si udržet eh, nadále účast. My jsme byli ve Finsku před dvěma týdny a kladli jsme otázku ohledně eh, tedy postoje k NATO, protože je to člen Evropské unie, který není v NATO. A teď vlastně to, tohle je obráceně a ve, ve, ve všech případech je to velice povzbudivé v rámci EDA, v rámci tedy pokud jde o vaší vůli účastnit se výzkumného programu a vaší ochoty ještě zlepšit vaši účast v, e, v EDIDP. Um, ehm, máme tu, pokud jde o e, legislativu o EDP, tak jsme našli způsoby, jak e, zapojit třetí státy a vy budete samozřejmě v rámci, fungovat v rámci jednotného trhu. Máme, máte tudíž větší možnosti, protože jste k nám blíž. Neměli by s tím být spojeny samozřejmě žádné eh, právní eh, další podmínky, abychom zůstali plně, eh, abychom si udrželi plně pod kontrolou ty výstupy a výsledky v tomto směru, ale moje otázka se týká zejména vaší schopnosti mít dostatečnou jaksi odolnost vůči určité eh, ruské výzvě. Měli jste kdysi to, tu invazi těch kol z Ruska, těch eh, cyklistů jaksi, si, eh, kdy vlastně to byl taková známka, eh, tak, takový náznak ze strany Ruska. Vidíte, co jsme schopni vám provést, co jsme schopni udělat, když chceme. Takže jaký je, jaká je vaše připravenost na případ, kdyby Rusko zopakovalo něco podobného? A pak pokud jde o e, Arktiku, e, tak e, vy jste říkala, že tedy není zatím žádná jaksi polární horečka, ještě nenastala, ale že nicméně Rusko upgradeovalo svou fyzickou přítomnost v polárních eh, oblastech a dokonce eh, reaktivovalo své původní staré eh, stanice podél arktického pobřeží na severu, čili jak vnímáte, jak monitoruje jejich, jejich, jejich aktivity. Čili tolik mé dosavadní otázky. Děkuji. Pane Galery, paní Můdy, prosím. Uh, Děkuji. Děkuji za velice zajímavou podnětnou prezentaci a já souhlasím s panem Galerem ohledně určitých poučení, které eh, eh, by si mohla vzít k srdci má vlastní země, vzhledem k tomu, že my opouštíme náš stávající vztah. Jedna z věcí, eh, kterou jste zmínila ve vztahu k EU na to, k tomu, jak ten vztah funguje, když přihlížíme k tomu, jak by to mohlo fungovat lépe do budoucna, tak jedna z oblastí, která, kterou to pokrývá a jedna z těch lépe fungujících aspektů toho vztahu je kyberbezpečnost a obrana. A mě by zajímalo, do jaké míry jste angažovaní v této oblasti a jak dobře to funguje a jestli jsou z toho tady nějaká poučení, kdy můžeme říct, vidíte, takhle by se dalo ta, ta, ten vztah mezi EU a NATO ještě zlepšit v tomto ohledu, tedy z vaší perspektivy, eh, z norské perspektivy. A jinak eh, samozřejmě nevyhnutelně je tu otázka Brexitu. Některé komentáře, které byly zmíněny ohledně tedy toho, jaký je vlastně, jaké jsou vlastně britské záměry eh, v rámci budoucí eh, bezpečnostní a obrané politiky. Ale mohu tedy mít za to, že byste se případně i do takového procesu samozřejmě zapojili a obdobně EDIDP, to už zmínil kolega. Chci se zeptat, jak by to z vaší perspektivy fungovalo. Čili chci se zeptat vlastně na ten silnější, hlubší vztah, tak jak se to již zmínila. A jestli jsem si to správně pochopila, že pokud bude existovat nějaký velmi těsný vztah, než ten, který už máte, což nevím, jestli je vůbec možné, ale kdyby něco takového vznikla, vzniklo, takže byste to chtěli vztáhnout tedy i na celkově na vztah Norska k Evropské unii. A dalším řečníkem je pan Van Orden. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte i mně poděkovat státní tajemnici za její eh, připomínky. Um, na to je úhelným kamenem norské obrany, tak jako i obrany dalších evropských států. Já se teď nenechám rozptýlit těmi poznámkami o Brexitu, ale všichni víme, že když jsme ve vnitřním trhu, tak vlastně nemáme kontrolu nad vlastními hranicemi. A viděli jsme, že se výrazně změnila demografie v Norsku za uplynulých 20 let. A velmi správně připisujete velký význam ochraně svrchovanosti vaší země. A ovšem je tu ta odvrácená stránka, že když spolupracujeme v nějaké, eh, tak se někde musíme vzdát části svrchovanosti, musíme zvážit ty výhody a nevýhody, přínosy a nedostatky. Já nezdílím vaše nadšení pro společnou bezpečnostní a obranou politiku Evropské unie. Samozřejmě, že v dnešní době každý musí tuto hru tak trochu hrát, protože je to prostě fakt života, ale, ale kdybychom mohli trochu vrátit čas zpátky, tak by to nikdo nevytvořil. Je to navíc. Nepřidává to výrazně nic eh, k obraně našich národů. Je to rozptýlení. A vy jste hovořila o tom, že musíme zabránit tomu, aby vznikaly určité rozdělovací linie, ale společná bezpečnostní a obraná politika vytváří e, takové rozdělující linie, proto se hovoří o strategické autonomii. Má se vytvořit jakási samostatná entita, e, která se od, je oddělená od Spojených států. A to e, vlastně má určité implikace z hlediska NATO. Ale jasně, jasně, jasné, že o těchto otázkách bychom mohli hovořit velice ze široka, jak taky eh, činíme v tomto výboru. Ještě několik dalších otázek. Eh, zmínil jste Rusko. No a co Čína? Z- začíná se z vaší perspektivy při otvírání té severo-jižní eh, jakési cesty, začínáte tam vnímat trošku víc aktivity? A pak také z hlediska vašich sousedů, Finska, Švédska a Finska, tak samozřejmě je to na nich, ale já nechápu, oni zůstávají mimo NATO, považují se za jaksi neutrální, nezařazené, ale přitom jsou součástí například PESCO, eh, která má vlastně všechny rysy obrané aliance. Takže myslíte si, že je důležité to, že jsou tyto země mimo NATO a snažili byste se je povzbudit, eh, aby se staly členy aliance? Panu Van Ordenovi a prosím paní Lezing. Ja, vielen Dank. Sie haben viele... Děkuji. Eh, vy jste hm, vlastně odpověděla na mnoho otázek z mé strany. Mám tedy hm, jen několik doplňujících konkrétních otázek. Pokud tomu rozumím správně, eh, hovoříte o programu, hovořila jste o programu pro zabránění událostí na moři. Takže ta na ten návrh European Leadership Council eh, navrhuje, aby se tento program rozšířil na všechny eh, členské země NATO a aby se přidala komponenta pro vzdušný prostor. Jak se na to díváte? A moje druhá konkrétní otázka je tato. Eh, četla jsem zprávy o tom, že Spojené státy že mají mají už eh, nebo chtějí umístit třeba tanky a podobné, eh, podobný vojenský materiál eh, v Norsku poblíž ruského území. Je to pravda? Děkuji, paní Lezi. Thank you. Mrs. Lezing. Uh. Pro paní ministry. Vy jste, paní ministrině, říkala, že nepovažujete Rusko za přímou hrozbu. E, jsou země v Evropě, které Rusko považují za přímou hrozbu. Je to například moje země Česká republika nebo Polsko a je to v souvislosti s rozmístěním e, balistických raket Iskander v Kaliningradské oblasti. E, a já bych se chtěl zeptat, jestli takové hrozby Podobné Kaliningradu neexistují ze strany Ruska z eh, poloostrova Kola. Jestli eh, eh, máte, jestli máte pod kontrolou, nebo jestli víte o základnách balistických raket na kole, která přímo sousedí s Norskem. Děkuji. A další otázka je paní Pitera. Petera, Mrs. Petera. I <laughs> said Dziękuję bardzo. E, ja chciałabym... Na... Děkuji vám. Chtěla bych e, navázat e, na to, co jste řekla na začátku. Arktická politika. 26. ledna čínské ministerstvo zahraničí zveřejnilo bílou knihu, která se týká Eh, právě politiky Čína, Číny eh, v této oblasti. To znamená, že čínské ambice v této oblasti jsou docela rozpracované a tomuto cíli budou věnovány značné prostředky. Čína například chce eh, rozvíjet dopravní strasky, poněvadž ta eh, doprava zatím je tady velice eh, eh, dlouhá, nicméně zhruba 7,5 měsíce už je možné provozovat námořní dopravu přes Arktidu, což samozřejmě velice zkracuje dopravní cesty. A v souvislosti s tím Čína navíc má zájem o dobývání třeba ropy a zemního plynu v této souvislosti by mě zajímalo, jak vnímáte tyto čínské aspirace a zda eventuálně eh, se eh, už jedná o možných hroz, hroze. A zejména tedy, eh, pokud se týče té hedvábné stezky polární, jak to je plánováno. Děkuji paní Pítera, a prosím pana Carver. Thank you, chair. Thank you. Děkuji. Můžete prosím říct ještě něco dalšího? Velmi, velmi stručně jste zmínila teda určitá negativa eh, v souvislosti s CSDP. To znamená vztah s NATO, vy jste to zmínila opravdu jenom velice krátce. Je, já myslím, je tu ex, například expediční síla a když se vrátím do času, kdy jsem sám byl v, rezerv, v rezervista, tak význam NATO pro celý, celou tu severní oblast, celé to severní pásmo eh, za starých eh, časů Sovětského svazu, kdy to byla hrozba invaze. A chtěla byste se vyjádřit ke stávající diskuzi v mé zemi, kdy se hovoří o tedy těch eh, komando, kdy a o té možnosti eh, jednak obojživelných sil a také eh, schopnosti bojovat v arktickém prostoru. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Zemke. Eh, Pani minister, já bych chtěl tu navázat do... Paní ministrně, já bych chtěl navázat na otázku, která se týká technických, tedy otázek vojenské techniky my víme, že hm, Evropa eh, eh, poněkud eh, zaostává, pokud se týče úrovně techniky, která, kterou mají k dispozici země NATO a také nečlenské země NATO. Mě zajímají zejména dvě oblasti této techniky, které podle mě mají naprosto zásadní důležitost pro Norsko. Za prvé plánujete modernizaci systému eh, protizdušné obrany. Eh, pokud vím, tak váš systém se opírá o systém USA, nicméně američané se, eh, jsou ve fázi zavádění nové generace technologií. Čili co v této oblasti plánuje Norsko? A druhá otázka se týče vojenského námořnictva. Norsko měla kdysi hodně eh, klasických ponorek a eh, po konci studené války, pokud vím, eh, si zmenšila jejich počet na polovinu. Nyní se objevuje nová generace ponorek, také v některých zemích Evropy Eh, se eh, tomu věnují. Eh, Norsko také používá několik plavidel z Německa. Čili jaké jsou vaše plány, pokud se týče ponorek? A vidím, že už další řečníci se nehlásí. Paní ministrině, budete mít zhruba čtvrt hodiny na to, abyste na otázky odpověděla. Máte slovo. Thank you. Děkuji. Děkuji. E, já se pokusím se s tím maximálně popasovat e, a reagovat na velmi zajímavé a relevantní připomínky a dotazy, které tady zazněly. E, cítím tady docela hmatatelný zájem o náš vztah s Ruskem což také mimochodem byl první dotaz z vaší strany od pana Galera, jestli si dobře pamatuji. Jak jsem se snažila naznačit, tak eh, my máme prostě dlouholetou tradici eh, toho sousedství s Ruskem a máme tak trochu Eh, dvě roviny. Jedna rovina je udržování dobrých vztahů se sousedy, kde prostě panuje ta spolupráce mezi obyčejnými lidmi na severu a myslím si, že eh, to moře, které nás eh, nějakým způsobem spojuje s Ruskem, je vlastně docela dobrým příkladem toho, jak se vyrovnat s otázkou nutnosti i Eh, řešit eh, lov ryb a v tomto směru eh, řada věcí funguje. Na druhé straně se rovněž snažíme být čitelným a předvídatelným sousedem udržujeme určitou otevřenost a e, počátkem tohoto měsíce jsme po velmi, velmi e, dlouhé e, přípravě vedli první hovory na úrovni ministrů s cílem informovat se o nadcházejících cvičeních, informovat se o politikách obecně. E, my se totiž opravdu pevně domníváme, že tím, že nastolíme tento e, pevný, otevřený, e, informovaný dialog a budeme mít tento přístup, tak tím hodně pozitivně přispíváme k celkovému obrázku. To je tedy jedna strana mince. Zároveň jsme si velmi, velmi dobře vědomi tomu, toho, že jsme těsným sousedem velkému eh, množství eh, narůstajícího vojenského materiálu na druhé straně. A my to zažíváme. Víme, že dochází k zvýšené činnosti, víme, že dochází k hromadění eh, té vojenské kapacity. Je to fakt, je to fakt, který musíme brát na vědomí, se kterým musíme pracovat. A právě proto ta politika odstrašování a ta skutečnost, že jsme skutečně velmi silným členem Severoatlantické aliance, je tak obrovsky důležitá. Takže řekla bych, toto jsou ty dva hlavní přístupy, eh, kterými se snažíme vyrovnávat vztah s Ruskem, situaci s Ruskem. Eh, ten incident z bicykly, který tady byl specificky eh, zmíněn, se skutečně týkal velmi mnoho té Eh, vlny migrace na podzim a v zimě roku 2015, ale zase byli jsme schopni eh, jednat a dospět k dobrému, eh, dobré dohodě pro řešení takovýchto situací. Takže svým způsobem je to příklad toho, jak i na té občanské Eh, na tom platformě je možno mít dobré vztahy. Každopádně eh, víme, že jsou rusové aktivnější, je to jasné. Každopádně toto je situace, se kterou budeme muset zacházet velice opatrně, až půjde o ty severní oblasti a proto jsme velice rádi, že na to posiluje ten severní Eh, tu, sever, eh, tu severní křídlo a také, že se tedy eh, více angažuje v té námořní oblasti na severu. Kyber oblast byla zmíněna paní Můdy, Ano, Zase můžete říct, že se jedná o něco, co zapadá do té hybridní dimenze. Není to nic nového a jsou to e, doplňkové prvky toho, co jsme již dříve e, dříve zažívali. E, kyberdimenze je něčím, co musíme řešit co e, prostě e, nás nutí e, realizovat silnější politiky. Nemůžeme už to brát jako prostě dané, že situace, která určitým způsobem začne, bude určitým způsobem pokračovat a určitým způsobem také skončí. Tak na to jsme byli zvyklí, ale tohle už prostě takhle nefunguje. My už nevíme, jak se věci mohou vyvinout a můžeme se prostě najednou odstnout v pozadí, můžeme klopítat někde vzadu a to to je jeden z dalších důvodů, proč skutečně potřebujeme mít eh, novou, eh, silno, nové silné zacílení na tuto eh, úplně novou a velmi, velmi komplikovanou oblast, kterou je teda ta kyber aktivita a musíme v tomto směru být velmi propojeni a koordinovat své kroky. A teď ještě se podívám, co jsem se tady poznamenala. Rovněž tady zazněla otázka, zda by bylo Norsko připravené se nějakým způsobem lép, víc připojit. Ano, eh, eh, Norsko by chtělo být více zapojeno do společné Eh, bezpečnostní a obrané politiky. A eh, je nepochybně zapotřebí, aby tady vznikl prostor, jak by se další země mohly v tomto směru více zapojit a samozřejmě závisí na eh, řadě okolností. Jsme nicméně odlišní od sebe a měli bychom právo mít také nárok na různá, různé příspěvky. Pak otázka hranic. Já se osobně domnívám, že Eh, je třeba tak trošičku odlišovat eh, vidět eh, prostě vnitřní trh a jak Norsko, malá země s omezeným občan, obyvatelstvem, byla a je závislá a zároveň má to privilegované postavení, že další evropské občany Eh, může přivítat v Norsku, kde oni pracují. Eh, eh, bylo to pro ně velmi kladné a je to velice kladné i pro Norsko. Takže já si myslím, že bychom se na tohle měli dívat velice velice eh, odděleně od těch eh, situací v posledních letech v souvislosti s migračními toky, ale to už zase by byla jiná rozprava. Každopádně eh, my na těchto věcech velmi těsně spolupracujeme s Evropskou unii a myslím, že v posledních letech jsme byli poměrně velmi úspěšní ohledně naší striktní, nicméně spravedlivé a jasné politiky v těchto věcech. Ohledně Číny a severu sektoru. Myslím, že Norsko, stejně jako řada dalších zemí, e, vidí, že tady dochází k novým e, krokům v Číně, že Čína se stává čím dál tím víc mezinárodním hráčem, mezinárodním aktérem. To není jen něco, co bychom zažívali pouze my. Myslím si, že to je něco, co se projevuje globálně. Rovněž jsem řekla, že vidíme e, nový vývoj na severu, na Arktidě, Eh, je to také díky mm, ekologickým změnám, díky tomu, že se let, že let roztává, že začíná být možné rozvíjet nové dopravní eh, cesty, rozvíjet svým způsobem i určitý typ eh, cestovního ruchu a řada zemí na tohle hledí, řada zemí to pozoruje a pracuje s tím, včetně Číny. A pak samozřejmě ano, řekla jsem, že nevnímáme Rusko jako hrozbu a nemyslíme si, že tady existuje nějaké eh, nebezpečí, brzké nebezpečí, že bychom eh, prostě Eh, mohli k takové situaci, kdyby Rusko se stalo hrozbou, dospět. Ale nevylučujeme skutečnost, že kdyby taková situace vznikla někde jinde, že by tady mohly být důsledky i pro sever Evropy, pro sever Norsko. Eh, právě proto, jak jste ostatně sám řekl, že tady je ta skutečnost, že Rusko má co má tam nahoře na severu. Takže my tady můžeme vidět eh, eventuálně určitě určité důsledky důsledků, ale opakuji jako okamžitou hrozbu, současnou hrozbu Norsko e, Ruskou federaci nevnímá. A to e, mě vede k e, jednomu z těch posledních bodů přítomnost Američanů v Norsku. Nejenom Američané, ale další spojenci už řadu let se v Norsku vyskytují. Školí tam své lidi, probíhají tam cvičení, probíhají tam společná cvičení i s norskými vojáky. Pro nás to představuje důležitou součást členství v NATO, jsou eh, činnosti s našimi partnery, s našimi spojenci, protože my očekáváme, že spojenci by eh, při, je, přišli do Norska v situaci, která by toho vyžadovala. A proto je také důležité, aby si spojenci eh, seznámili s, naší, eh, s naším klimatem, s našimi eh, podmínkami, včetně zeměpisných, aby věděli, na co být připraveni, aby věděli, co očekávat. A proto celou řadu let už tady vítáme tuto společnou aktivitu spojenců z různých, z několika různých zemí, zemí s Nory. Rovněž máme velmi striktní politiku ohledně toho, že bychom snad měli eh, mít eh, nějakou stálou přítomnost. Tak to ne. Tady prostě funguje věci na základě rotačního principu, nejsou tady nějaké stálé zahraniční základny a my v tomto duchu chceme pokračovat i nadále. Rovněž jsme Eh, zaznamenali, že obecně jsou američané více přítomní v Evropě. Eh, to vítáme v Norsku, ale i v dalších částech Evropy. My to vítáme a domníváme se, že se jedná o pozitivní signál z americké strany v tom smyslu, že američané jsou také připraveni a vnímají to jako součást své politiky být více přítomní v Evropě. A můj poslední bod, eh, a ten se týká e, toho e, dalšího posunu směrem nahoru, toho, e, co se v Norsku děje. Ponorky, ano, máme takový program, spolupracujeme konkrétně s Německem, nejenom, že modernizujeme, co se týče ponorek, ale rovněž modernizujeme naší leteckou obranu, Eh, modernizujeme systém MPA, eh, eh, kupujeme F-35 a v zásadě v této situaci se dá říct, že posunujeme nás, náš celý obraný systém na vyšší úroveň. Rozšířili jsme také výrazně roz počet, eh, který se zvýšilo 24 Každým rokem od roku 2013 zvyšujeme náš rozpočet na obranu a velká část této částky směřuje právě k novým technologiím, k modernizaci zařízení. Takže ano, jsme v tomto velice angažováni a je to velká součást, důležitá součást našeho současného a budoucího úsilí. Doufám, že jsem se do dotká eh, všech aspektů, které zde byly zmíněny. Časníky. Já vám děkuji hned dvakrát, paní ministrině. Děkuji vám hned dvakrát, paní ministrině. Jednak, že jste absolutně přesně dodržela tu čtvrt hodinu, kterou jste měla k svému expoze. A po druhé si dovolím vám poděkovat za to zcela jasné a Eh, nesmírně zajímavé vyjádření. Děkuji vám moc krát. My se rozloučíme s paní ministriní a budeme pokračovat v našem programu eh, tématem ESCOM. Děkuji vám. So, ladies and gentlemen. Eh, dobré ráno, dámy a pánové. Já teď budu předsedat. Session, um, Takže dobré ráno všem, eh, vážené kolegyně a kolegové. A rovnou se začneme věnovat eh, našemu bodu na pořadu jednání, což je implementace PESCO a pokud bych mohl eh, začít, tak bych eh, začal na něčem, co jsme tak úplně neočekávali, když eh, delegace Evropského parlamentu navštívila minulém týdnu Washington. Ta priorita číslo jedna, když jsme hovořili s kolegy v obou částech kongresu ohledně transatlantické spolupráce PESCO, tak jsme museli naše americké partnery ujistit v obou komorách, že PESCO je něco stejně důležitého, eh, že to zapadá do kontextu NATO a tak dále a tak podobně. A hlavní argument, Eh, proto aby se to nestalo kontroverzním tématem, byl, že vlastně nic ještě moc eh, PESCO nepředstavuje, takže tady není důvod k nějakým kontroverzním postojům. Každopádně je to jeden z nejzajímavějších prvků té evropské agendy bezpečnosti a obrany. Věci se také zrychlují, takže jsme velice rádi, že máme možnost eh, tady hovořit s panem Esou Pulkem, Malkinem, který je generálním ředitelem vojenské, vojenských sil Evropské unie Military Staff EU a Jorgem Domekem, eh, výkonným eh, ředitelem Evropské obrané agentury. A právě včera eh, jeden z velmi z dvou ambiciozních programů, co se týče výzkumu a kapacit kterému dal Evropský parlament velký mandát, eh, činí to, že tady mohu přivítat naše kolegy ještě důležitý, důležitějším. A začal bych... So, Thank you, S generálplukovníkem S.O. Pulkinenem. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych mohl, tak bych začal s takovým prohlášením o klimatu Eh, vypadá to, že nastává zima, tedy alespoň v Bruselu. Eh, my se eh, snažíme u nás doma počítat, počítat se zimou nebo dívat se na teploměr v okamžiku, kdy se dostane rtuť na minus 20. Tam ještě nejsme, ale dobře. Takže já jsem měl, musím říct, stejný dojem jako vy, když jsem před pár týdnů navštívil Washington. Pesko tam nikoho příliš nezajímalo. Každopádně e, zatím ještě nemůžeme poskytnout moc e, témat do diskuze, ale to přijde. Myslím si, že Pesko má svůj význam a e, kolega mě jistě potvrdí v tom smyslu, že my se snažíme E, z e, obrané spolupráce učinit takovou normu v různých formátech e, evropských režimů a PESCO se stane časem velice e, silným nástrojem, který by mohl, a my doufáme, že se to tak také podaří, e, přimět členské státy, aby v oblasti e, obrany a bezpečnosti ještě více spolupracovali. Uvidíme, jak to celé půjde ku předu. Ještě jednou dobré ráno a pokud bych mohl hned úvodem připomenout Eh, rozhodnutí rady z 11. prosince loňského roku. Eh, rada se tedy eh, rozhodla <clears throat> s 25 členskými státy vytvořit tento základ strukturované spolupráce. A vidím, že jsme teď na počátku určitého dlouhodobějšího procesu. PESCO je nastartované a my jsme teď s tím procesem započali tak, aby se PESCO stalo operativní. E, doporučení rady ohledně implementační cestovní mapy a, e, rada, e, a rozhodnutí rady ohledně prvního seznamu projektů a členských e, států jsou již připraveny a schváleny by měly být 6. března letošního roku na Radě pro vnější záležitosti. Takže PESCO by měl být takovým důvěryhodným mechanismem hodnotícím a představovat ambiciozní projekt pro realizaci všech závazků. Tak nejprve, jak to bude s tím hodnotícím mechanismem. To bude znamenat přípravy e, robustních národních implementačních plánů, které e, umožní členským státům hodnotit realizaci společných rozhodnutí. Takže článek 3 toho rozhodnutí e, říká, že v rámci implementačních plánů budou národní státy navrhovat, jak budou realizovat tyto závazné cíle a, pre, a konkrétně nejrůznější eh, cíle, které budou eh, definovány na každém setkání PESCO. To bude velice, velice zásadní, protože právě na základě těchto implementačních plánů bude Rada informována o kolektivním úspěchu eh, při splňování cílu PESCO. E, takže my se soustředujeme na e, plnění těch úkolů, které jsou zvlášť relevantní z operativního hlediska. <clears throat> A bude, e, půjde o to přijímat konkrétní opatření pro zvýšení interoperability, flexibility a to především při definování společných cílů a zapojení sil E, které budou samozřejmě dále e, rozvíjeny v souvislosti s přijatými rozhodnutími. E, takže dostupnost a rozložení evropských sil a také společné financování. Jak bylo řečeno, další druhý velmi zásadní bod je, jsou ambiciozní projekty. Eh, takže v listopadu letošního roku bude předložen eh, další eh, soubor projektů a sekretariát PESCO je připraven pomáhat účastnickým státům, aby zpracovávali relevantní návrhy projektů. Takže <coughs> v dubnu či v květnu bude zveřejněna výzva pro nové projekty, tak aby sekretariát PESCO a Evropský vojenský výbor a jeho poradci mohli podpořit členské státy při konsolidaci projektů a hodnocení těchto projektů. Eh, již zkušenost z té první vlny eh, nás poučila, že eh, přijmeme do budoucna strukturovanější přístup. A takovýto strukturovanější přístup umožní soustředit se na priority, které budou identifikovány a které také budou vyplývat z prvních výsledků koordinované hodnocení eh, výročních, eh, výročního hodnocení. Eh, budeme využívat standardizované templáty a pomáhat členským státům s návrhy je naplánováno, že v druhé vlně se do projektu zapl- do celého operace zapojí také další státy, které nebyly součástí té první vlny a hodnocení bude dvojího typu, nejprve kapacity e, a e, priority. Já se osobně domnívám z širší perspektivy, že by bylo dobré propojit tady několik stávajících iniciativ v oblasti rozvoje vojenských e, kapacit a Eh, v tomto směru už máme eh, několik nástrojů. Evropský parlament v tomto směru hraje závažnou roli. Eh, zvlášť v souvislosti s EDP a pro mě osobně je tedy velmi zásadní eh, ta, ten vojenský aspekt eh, naplnění našich eh, ambicí. Jsem přesvědčen, že naše kolektivní úsilí v této oblasti už ve středně dobrým střednědobém horizontu výrazně posílí evropský pilíř obrany a bezpečnosti. A s tím dovolte, abych uzavřel své úvodní slovo. Děkuji. Think, Děkuji vám. A eh, jelikož jste přímo hovořil o IDA, eh, měli bychom se také eh, poslechnout proslov pana Domeka z Evropské obrany argumenty, agentury. Ano, děkuji vám. Děkuji vám za pozvání do výboru PESCO. Chtěl bych poděkovat také Evropskému parlamentu, který žádá naplnění Lisabonské smlouvy ve společné obrané a bezpečnostní politice, včetně PESCO. Eh, skutečně je pravda, že nedávno eh, se 25 členských zemí připojilo no, eh, k vlastní spolupráci a přijali závazky také v oblasti investic a spolupráce. Čenské země se shodly také na eh, seznamu první 17 projektů v rámci PESCO. Týká se to cvičení, eh, mobility, vojenské rozvoje schopnosti eh, a oblasti obecně obrany a bezpečnosti. Je to proces, čili je velice důležité, aby zapojené členské země eh, si udržely pozitivní hybnost v tomto procesu, eh, včetně eh, pravidelných updateů národních implementačních plánů. A teď potřebujeme konkrétní kroky k zajištění rychlosti a vyvážené implementace. Příští týden od, poprvé od spuštění PESCO eh, se spo, sejdou ministři eh, obrany EU na formátu PESCO. Eh, tato rada ministrů by měla přijmout dva akty, a sice rozhodnutí rady, eh, která bude formalizovat seznam projektu a dále doporučení rady, které se týkají dalšího postupu implementace PESCO. První z nich se opírá o deklaraci projektu PESCO eh, z prosince 2017. Všechny zvolené projekty byly posouzeny na základě speciální metodologie Evropské obrané agentury, což umožňuje posoudit, jaké operační a další dopady bude mít tento projekt na evropskou architekturu obrany, včetně zajištění priorit a koherence s NATO. EDA a EMS jsou prostředníky eh, a tady, což vítají zúčastněné členské státy. A dovolte nyní eh, krut, krátký přehled prvních 17 projektů, které byly vybrány a které byly eh, rozděleny do tří skupin. Za prvé společnou, eh, společná cvičení a výcvik. Jde o rozvoj schopnosti a přípravu sil pro operace a mise. A v tomto duchu první dva projekty, to je ta eh, European Training Mission Competence Center a dále certifikační středisko pro vojenský výcvik, se postarají o lepší konsistentnost a zaměří se na společné chápání a posilování společných eh, schopností. Druhá skupina to jsou společné a umožňující schopnosti. Zde je šest projektů, které budou mít silné dopady na koherentnost obrané, eh, obrané, obrané schopnosti EU. Týkají se také sil v jednotlivých členských zemí, a větších kontingentů. Dvě, dva projekty se týkají schopnosti eh, velitelských, včetně velení na dlouhé vzdálenosti a eh, podporu, která bude eh, spolehlivá a bude fungovat na dlouhou skupinu. A dále logistická podpora, tedy projekty na logistickou podporu Eh, sil, zejména takových, které jsou rozmístěny na velkou vzdálenost a budou muset fungovat po delší dobu. Dále klíčem je eh, tedy důvěra v tyto projekty a, tyto projekty a také se to týká eh, zdravotnické podpory našich sil. Toto je třeba podpořit různými způsoby, včetně usnadněné mobility v Evropě. Jede tedy o e, koherentnější obranou e, krajinu e, v Evropě a k tomu mají přistoupit, přispět čtyři projekty. První European Medical Command, což je síť logistických středisek v Evropě, projekt Mobilita a projekt Energie pro operace. Dále máme třetí skupinu a to je devět projektů, které se týkají eh, pozemních, eh, vzdušných, eh, vojenských, pardon, námořních a kybernetických schopností. Abychom měli opět větší koherentnost v evropské obraně, se čtyři projekty týkají pozemních sil, včetně konceptuálního úsilí. Cílem je zlepšit bojové schopnosti a modernizovat je eh, pro případ misí. A to se týká zejména pozemních vojsk, pěchoty a eh, dělostřelectva. Dále musíme zlepšit schopnost eh, reagovat na katastrofy. A k tomu máme projekt Armed Infantry Fighting Vehicle, to znamená vozidlo pěchoty, dále projekt pro pomoc v případě katastrof a další. Kybernetická oblast a e, námořní oblast, e, na tom také závisí e, naše obraná schopnost. Chceme tedy zajistit jednak námořní cesty a jednak přístup ke kybernetickým komunikacím. Tady máme tři projekty, které se týkají eh, námořnictva a dva projekty eh, v kybernetické oblasti. Máme tedy eh, námořní výzkum, protiopatření a ochrana přístavu. V kybernetické oblasti máme sdílení informací a lepší reakce. Podobná metodologie, která se týká první části projektu, se bude týkat také dalších budoucích projektů, které budou rovněž součástí druhé vlny projektu PESCO v průběhu tohoto roku, jak řekl pan generál. Sekretariát PESCO eh, bude nadále podporovat členské země eh, v posuzování a vyhodnocování dalších projektů. Dále sekretariát PESCO v březnu Eh, zavede eh, jedinou eh, poštovní schránku pro veškerou komunikaci. PESCO není pouze seznamem projektů. Zapojení do PESCO se musí opírat o silnou politickou vůli, která jasně signalizuje odhodlání Eh, k dalším závazkům a k zaměření na rozvoj našich nejrůznějších schopností. Pokud se týče příštích kroků a další organizace implementace PESCO, sekretariat PESCO eh, navrhuje eh, dvě, dvě zasedání v souvislosti se samity. Na jaře se ministři budou eh, zabývat eh, hodnotící zprávou, kterou dostanou až eh, v přesnu. A bude se dotýkat také vyhodnocení národních projektů, které budou vždycky předkládány v prosinci, případně v lednu. Budou se zde hodnotit průběhy a výsledky předchozího roku a budou zde také plány na další období. V listopadu se ministři budou soustředovat na formální spuštění dalších projektů, ke kterým dojde v dubnu a v květnu a budou předkládány další návrhy. V konsolidaci nových projektů zde se týká tedy e, toto e, listopadové rady. E, tento postup bude konsistentní se zprávou, která se bude vypracovat každé dva roky a bude se týkat nových možností spolupráce pro příští, let, příští leta. Členské země se shodnou na prioritách a toto vplyne všechno do PESCO. V této souvislosti chci ještě zmínit, že sekretariát PESCO v březnu poskytne první zpětnou vazbu členských zemím, pokud se týče eh, národních implementačních plánů, které byly sděleny v prosinci minulého roku. Cílem je posílit eh, povědomí o tom, eh, jakým způsobem bude probíhat spolupráce, tak aby do budoucna mohly být eh, vhodným způsobem posuzovány závazky. Rovněž se chceme zaměřit na specifikaci konkrétnějších cílů a návrhy na příští iteraci národních plánů opět v prosinci. A závěrem ještě několik slov k obecné koherentnosti různých in, eh, iniciativ. Máme tady KAT, PESCO a Evropský obraný fond. Jsem přesvědčen, že s tím, jak budeme tyto iniciativy rozvíjet a implementovat, eh, musíme je zabudovat také do celkového koherentního přístupu, který musí pokrývat úplně všechno od společných priorit, až po jejich eh, naplňování, eh, pokud se týče disponibilních evropských sil, pokud se týče interoperability a jejich použitelnosti. V červnu v této souvislosti eh, budeme mít rozvojový plán, který bude vlastně tím úplně základním, základním dokumentem. Implementace priorit CDP bude monitorovat CARD. CDP bude brát v úvahu také koherentnost s plánovacími procesy NATO a s národními obranými plány. Je nutné, abychom zde měli dostatečné a vhodné obrané kapacity a schopnosti, které budou e, zajišťovat členské země. Je nutné, aby členské země přistupovaly e, k projektům e, jak jaksi závazněji a samozřejmě to souvisí s lepší koherentností a lepší využitelností našich schopností. Děkuji vám, pane Domeku. Máme přihlášeno několik lidí do diskuse, jako první pan Kelam. Děkuji za eh, tato pozudivá slova. Myslím, že to eh, plánování je velmi přesvědčivé. Pesko představuje příležitost na posílení spolupráce mezi členy a nečleny NATO. Naše delegace před 14 dny navštívila Finsko a ten, ta příprava, ta připravenost spíše, ta na nás skutečně zapůsobila. Není to o to, abychom eh, nepřišli o eh, tu hybnost, která eh, tady momentálně je ale v praxi se ukazuje, že implementace je naprosto zásadní věc. Je to e, v rukou členských zemí. A mám tady jednu otázku. Vy hovoříte, nebo hovořil jste o rozpočtu PESCO ze strany EU. Já jsem e, slyšel vyjádření určitých obav, a sice, že členské země se zdráhají vysílat mise, Eh, pokud by je měli sami financovat. A další vnitřní otázkou je to, eh, jak je to se sdílením informací o spolupráci v oblasti obrany. Jaké mechanismy má PESCO k dispozici, aby hm, tyto informace a jejich eh, dostupnost posílila? Třetí otázka bude PESCO podporovat také e, regionální obranu spolupráci, například v Pobaltí. A také hovořil jste o dvou programech. To je e, rychlá odezva v oblasti kybernetických hrozeb a kybernetické informační centrum. E, my jsme včera hovořili o kybernetické obraně v EU s tím, že je eh, třeba eh, vytvořit jakési středisko pro analýzu kybernetických ohrožení eh, mezi NATO a EU. Je to v souladu s PESCO nebo ne? Děkuji. Děkuji. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom to udělali, takže vezmeme otázky od tří lidí a potom tedy další kola. Prosím. Děkuji. Já myslím, že asi víte, že existuje tedy určitá dichotomie tady, protože na jedné straně říkáme, že musíme navýšit naše eh, obrané bezpečnostní úsilí, protože nemůžeme se stoprocentně spoléhat na naše americké spojence. A pokud tak učiníme, tak eh, pak američané samozřejmě budou ještě více ovšem váhat. Eh, čili je to takový trochu začarovaný kruh, je to ta, ale to, co já tady vnímám z těch projektů, je, že stále se připravujeme na určitý eh, krizový management, operace, které se týkají konfliktů někde jinde. A mě by zajímalo, zda se domníváte, že nejlepší by bylo směřovat k tedy větší, lepší ochraně Evropy s NATem, protože to nemůžeme udělat sami. Protože jinak posilujeme pouze eh, tu záležitost krizového řízení, což není zas tak relevantní k naší bezpe- pokud jde o naši bezpečnost. A z toho, jak pochyb- popisujete tu mechaniku té záležitosti, tak myslím, že ty mechanismy jsou velice dobré a myslím, že mohou zvládnout projekty směřované ke konkrétní bezpečnosti a obraně Evropy. Dali by se řešit prostřednictvím tedy mechaniky této věci, ale mně se zdá, že pořád klademe příliš velký důraz na eh, eh, krizové řízení. Spíš než oproti ochraně eh, kontinentu. Pan Carver. Děkuji, pane předsedo. Tak, tako, taková trochu volná otázka. V jaké fázi jsou žádosti o členství v PESCO ze strany třetích zemí? A jaká úroveň je předpokládá ochran, míra spolupráce, pokud jde o příspěvky třetích zemí, které se chtějí účastnit PESCO? A konečně, jaký, jak, jaký, jaké vstupy a jakou roli má NATO, aby se zabránilo jakémukoliv zdvojování rolí a nebo podkopávání NATO. Ještě tu jsou tři řečníci, ale teď dáme příležitost k odpovědím a pak dáme slovo těm dalším třem, aby upřesnili ještě dále tedy ty své otázky. Takže pan Generál poručík, ehm, prosím. Já se vyjadřím těm věcem, které jsou relevantnější k té mojí práci, to znamená mise a otázka povahy evropské ochrany. A vy byste si potom vzal tady ty další otázky. Otázka k členským státům je váhání přispívat. Eh, pokud se podíváte na tuto záležitost, je to samozřejmě otázka politické vůle v konečném důsledku. Podpora a pokrytí nákladů, tedy to je všechno o tom, abychom přispěli členské státy, abychom přesvědčili členské státy tedy k tomu, aby přispěli. My máme ten takzvaný atenský mechanismus, zahrnující společné náklady. Je, je za tímto účelem rámcový rozpočet, vycházející z určitých kritérií a náklady se dělí. Další otázka je, jak zlepšit solidaritu, pokud jde o implementaci tedy toho latenského systému tenský mechanismus se stává z financí poskytnutých členskými státy. Nejsou to peníze komise, ale členských států, které kolektivně rozhodly, že věnují na mise a operace. Čili je to otázka solidarity a rozsahu financování a tohoto mechanismu, který by měl pokryt některé náklady, s nimiž se v minulosti nepočítalo. Další věci se týkají financování některého vybavení. My, tomu, my jsme tomu dřív říkali train and equip, ale bez ohledu na vysoká očekávání zatím ještě to není úplně dotaženo, ale komise výrazně pokročila, pokud jde o financování eh, CPSD, to znamená budování kapacity, a to může pak napomáhat vytváření projektů na podporu misí a operací a tím pádem to může zlep, zní, snížit zátěž pro účastnické členské státy. Takže tento aspekt myslím, že tu také je. Pak další otázka k samotné povaze PESCO a co vlastně děláme. Pracujeme s, na rámci CSDP v rámci vnější činnosti, pokud se podíváte na vojenskou kapacitu, ta, a tady to ta zadání z roku 2003, tak e, to je pro nás tím základem s tím, že samozřejmě financování, tedy že to, že to je, pokud se to týká působnosti mimo evropské území, ale pokud se podíváte na globální strategie a ty různé vrstvy, tak jedna vrstva je ochrana Evropy, to znamená Evropa, ochrana evropských občanů při dodržení a respektování role NATO té kolektivní ochraně nebo i ve vztahu k jednotlivým členským státům, jako například moje země, která není členem NATO, ale má tu takzvanou kritickou obranu. A pak je tu řada jakýchsi více soft otázek, jako je terorismus, kyber, bezpečnost, to všechno je rovněž součástí PESCO. Čili my, není to, tady vlastně to zaměření eh, je mm, spíše externí, tam, kde zlepšujeme ty eh, kapacity eh, společnými silami. není předávám slovo. Dovolte mi zdůraznit jednu, jednu věc. Jestliže má Pesko mít ty výsledky, které si přejeme, pokud jde o eh, zlepšení obrané spolupráce, abychom byli schopni výjít vstříc očekávání, tak ty věci jdou ruku v ruce. Jsou tu ty více závaz, závazné eh, cíle a projekty. Ale my jsme to nedělali všechno jenom kvůli projektům. V reakci na otázky týkající se regionální spolupráce, já si myslím, že pokud se podíváte na PESCO, tak to nevylučuje vůbec, že by mohl být někde nějaký projekt, který je podporován eh, eh, na základě mez, me, eh, meziregionální regionální spolupráce. Ale to, co by PESCO mohlo přinést do budoucna, je jakýsi ucelenější přístup, kdy budeme mít um, určitou um, množinu, určitou, určitý potenciál sil v Evropě, které budou více interoperabilní. To, za, to zatím není. A to nevyřešíme pouze na základě regionálního přístupu. A pokud jde o kyberprojekty, tak myslím, že se to nepřekrývá. Jsou tu stále projekty, které se musí ještě definovat. Například platforma sdílení informací a tým rychlého nasazení. To všechno je v té původní definici. Já myslím, že to není všechno jenom eh, na poli eh, řízení eh, krizí. Jsou tu například obrněná vozidla, nepřímá um, podpora myslím, že je to spíš tedy od té oblasti ochrany. Čili to je záležitost eh, samozřejmě také členských států. A teď se, teď se vyjadřím k otázce NATO. O tom už se veřejně debatuje určitou dobu. A tady bych eh, potrhl několik věcí. Měli bychom zastavit falešné zprávy. Žádné falešné zprávy. Eh, není tu žádná, žádný projekt Evropské armády. Není žádná konkurence mezi EU a NATO. Když si přečtu, co bylo ve strategické koncepci z roku 1991 a 2010, tak je to jednoznačná výzva, aby Evropané vzali do rukou vlastní bezpečnost a strategický koncept z roku 2010 specificky vítá Lisabonskou smlouvu. A Lisabonská smlouva to je PESCO. Takže já skutečně nevidím, odkud tato debata plyne. A pak dále to, že by PESCO nemělo zdvojovat to, co děláme v NATO, tady se musím skutečně podívat eh, na, to, na tu zásadní věc. To znamená, musíme zajistit, aby toto se nestalo, abychom zajistili, že máme ucelený přístup, abychom si udělali jasno, co musíme dělat na obou stranách, u obou pilířů. A pokud to tak bude, tak nedojde k žádnému zmatení priorit, jak někteří tvrdí. A pak eh, ve vztahu k třetím stranám, tak nyní se dochází k tomu, že nastavujeme mm, instituční implementační postupy. Členské státy přijmou rozhodnutí o účasti třetích stran později rámci celého procesu. Ještě tam nejsme. A pokud jde o NATO, mohu vás ujistit, že již nyní máme velmi transparentní dialog o, na téma iniciativ, které souvisí s Evropskou unii v rámci tedy společného prohlášení EU na to. Děkuji. A nyní máme druhé kolo otázek. Paní Lezing, paní Gomeš. Prosím, paní Lezing, máte slovo. Um, ich werde in deutscher Sprache sprechen. Budu hovořit německy, tak prosím, uh, eh, hořit, nasadte si sluchátka. Äh, meine erste Frage. Moje první otázka se týká pana Domeka. Mně poněkud eh, je obtížné představit si, jak přesně funguje VESCO. Proto mám tady konkrétní otázku. Kdo rozhoduje přesně o obsahu a zveřejnění té eh, posuzovací zprávy? kdo tedy rozhoduje o obsahu a zveřejňování eh, zpráv eh, agentury PESCO a o tom, zda se členské země eh, drží doporučení PESCO a jak proti tomu mohou státy protestovat. A za druhé, ta zpráva obranné agentury, pokud dospěje k závěru, že určitá země porušuje pravidla, je možné je tento stát například vyloučit z PESCO hlasováním, řekněme, kvalifikovanou většinou. A otázka pana Hukena, co přesně smí a nesmí být rozhodováno na půdě PESCO? Mohou to být eh, veškeré aspekty společné obrané politiky v rámci PESCO, nebo co je z toho vyloučeno? A ještě bych měl další otázku k otázkám tedy projektu. Tady byla řeč o seskupení těchto projektů. Ty projekty, kterých je zatím 17 na tom seznamu, Eh, už se tedy o nich eh, jednalo, je to tedy, jsou to pouze tyto projekty, nebo eh, mohou to být další projekty, mohou se tedy ještě dodávat další. K těm, o kterých jste tedy hovořili, to, to je všecko, všechno to, o čem hovoříte, se týká těch 17 projektů, nebo to nějak dál ještě. Paní Gomeš. Go back to the... Já bych se ráda vrátila eh, k tomu, co říkal pan generál poručík když eh, jde o to, jak zvýšit solidaritu. Eh, hovořilo se tady o tom, co už parlament několikrát navrhl v tom smyslu, aby tady existovaly různé způsoby přispět, že některé státy mohou nabídnout určité eh, lidské zdroje, muže a ženy, další zase eh, finanční prostředky, pokud, dejme tomu, nejsou připraveni poskytnout podporu eh, eh, lidských, eh, my, lidskými zdroji. A já si myslím, že tohle by byl dobrý způsob, jak zvýšit solidaritu a v rámci CSCP generovat sílu. A k panu Domekovi má otázka následující ohledně plánu spojeného s zvyšováním kapacit a ohledně kyberoperací. Takže já si myslím, že tato dimenze je něčím, co nemůžeme podceňovat. Eh, je to pro nás významnější než kdykoliv dřív a členské státy nepochybně vnímají různě eh, tuto hrozbu a jsou eh, do různé míry připraveny. A tady si myslím, že PESCO může znamenat velký rozdíl obecně a to ve všech slo- myslech slova. Má otázka zní následovně. Můžeme věci zlepšit, pokud budeme i nadále opomíjet eh, vlastně skutečnost, že jsme složili zbraně v řadě ohledů, obecně řečeno. Jde o to, že jsme se nechali infiltrovat, dominovat, kontrolovat zahraničními firmama, firmami, které v důsledku e, slouží cizím firmám a které zabývají zaujímají kritická místa v různé infrastruktuře Unie, například energetice, e, výroba a distribuce energetiky byla e, u nás doma v Portugalsku e, privatizována a teď to tam kontroluje čínská komunistická strana a e, je tady několik e, případů v Evropské unie, kde to je obdobné a kde věci kontroluje čínská komunistická strana. Můžu také e, jmenovat různé technologické firmy, a jsou tady celé ministerstva v některých zemích Unie, kde se e, vlastně dá hovořit o tom, že třeba taková firma jako Kaspa byla e, umožnila Eh, Rusům ingerovat eh, do průběhu amerických voleb. A máme toto zmapované? Eh, můžeme skutečně seriózně hovořit, co se odehrává v oblasti obrany, především v tom kyberprostoru, když tyto věci opomíjíme. A pak je tady další otázka, a to je otázka Brexitu a otázka nukleárních arzenálů. Já vím, že mimo kontrolu Unie, ale mají své implikace. Myslím si, že eh, se jedná o implikace nevy Eh, negativní, protože nemyslím si, že nukleární arzenál má jakákoliv země na světě z důvodu obrany. Ale pokud mluvíme o Brexitu, eh, tak hovoříme o jedné z nukleárních mocností v Evropě a já se ptám, zdali tohle všechno se nějak objevuje eh, při různým, různých reflexích vojenských představitelů a politiků v Unii. Pan Lic bude ten třetí v tomto kolečku. Děkuji. Děkuji vám, pánové, za vaše cené eh, na, eh, přednášky. Myslím si, že PESCO eh, je odsouzeno k úspěchu. Je také, eh, toto je také oficiální linie eh, Rick Mogherini a já jako německý sociální demokrat o tom hovořím stejným tomem Vidíme to jako dlouhodobou vizi Evropské armády. Každopádně eh, to ještě v tuto chvíli PESCO není, to je jasné. Mám otázku k vám oběva ohledně kyberprostoru. Vidím, že situace v této oblasti je velkou příležitostí konečně harmonizovat eh, eh, vlastně situa- věci na eh, evropské úrovni, na úrovni vojenské a také se dozvědět víc o naší struktuře. Navzájem máme odlišné struktury ohledně toho, jak třeba spravujeme armádu, jak ji řídíme. Takže jak ty různé mechanismy fungují a to může mít samozřejmě také e, své ramifikace, takže si myslím, že tímhle způsobem se můžeme dozvědět o obraně v té, proti kyber e, e, operacím. Jak vidíte, parlament. Já vím, že jste říkali, že tady není v úmyslu vytvořit nějakou evropskou armádu, ale jak tady zajistit určitý harmonizační postoj, jak eh, věci posunout ku předu. A já se ptám, zdali Evropský parlament by v tomto směru měl být nějakým hráčem. Jaká rozhodnutí v dlouhodobém horizontu vnímáte jako možná a také nutná? My jsme tady tomu podvýbor, my bychom se třeba v dlouhodobější perspektivě perspektivě mohli stát skutečným výborem s určitým e, eh, renome, s určitým e, jako jasným hlasem, takže do takových pěti, deseti let, co vidíte, že by mohlo být implementováno, co by se mělo prosazovat. Děkuji, e, předseda. Já se teda také zapsal na seznam a mám velmi jednoduchý dotaz. Vidíme tady určitou politickou ambici, vidíme tady, že to je založeno na Lisabonské smlouvě, nicméně na druhé straně vidíme řadu obav, které zmiňovali zde tady partneři. A pokud se podíváme na PESCO z větší blízkosti, tak to vlastně opravdu začalo všechno značně pomalu. A já se ptám na časový harmonogram. Kdy očekáváte, že se něco hmatatelného Eh, co bude odpovídat těm úmyslům, eh, opravdu zhmotní. Eh, za druhé, jaké jsou překážky na této cestě? Co vnímáte jako hlavní překážky v tuhle chvíli? A do jaké míry, či jaká rozhodnutí musí být učiněna? Teď mluvíme o mechanismu Atina, Pan Domenek eh, tady hovořil o eh, řadě eh, projektů, ale rozpočet ještě není schválen. Takže jaký je časový harmonogram a co by, byste vnímali jako první velký úspěch a co tedy je třeba všechno udělat, aby se tyto chválihodné úmysly přetavily ve skutky? Nechám to na vás, co se týče rozdělení Máme řadu otázek, tak si to jak nějak podělte mezi sebou. Chcete začít vy? Dobře, děkuji. Děkuji za opravdu velmi promyšlené dotazy. A pokud mohu, tak bych se eh, tedy vrátil k tomu prohlášení Pastelios Eh, s tím se plně stotožňuji. Je tady celá eh, řada postupů eh, a členské státy se mohou v tomto směru chovat dost volně, mají možnost rozšířit Aténu. Má tady různé možnosti, pokud nechtějí státy poskytnout vojáky, mohou poskytnout finanční prostředky či nějaké hmotné zabezpečení těch operací a tak dále. A pak otázka Atény a jak zlepšit solidaritu a jaké jsou důsledky. To už je trochu ožehavější záležitost. Samozřejmě teď hovoříme o finančních prostředcích členských států a ne o společném rozpočtu. Hovoříme o národních rozpočtech a e, členské státy velmi přesně sledují, jak jsou ty peníze vydávány. Jsou tady určitá e, kritéria pro financování Atény a musím říct, že tady je e, dlouhodobě dost politické dobré vůle rozšířit to financování Atény Eh, pak jsou tady slavné buttercooks, ty ještě nebyly použity a diskuze postupuje ohledně nákladu eh, toho rozložení a případně také eh, školení či výcviku, že i tyto aspekty by mohly být součástí Atény ale samozřejmě pokud všechno bude fungovat dobře, tak tohle by možná mohlo e, přispět k tomu, že e, členské státy e, by byly ochotnější financovat a urychlit ten proces přijímání rozhodování v těchto věcech. Jeden praktický problém, se kterým se setkávám, jsem také vlastně operační velitel pro mise ohledně Eh, výcviku. Eh, vnímám to tak, že eh, Atena bude nahrazovat i tu čtvrtou generaci. Je tady celá řada důvodů, proč zvýšit, dejme tomu, oblasti jako e, ochranu, lékařské e, zdravotní zajištění a členské státy nejsou vždy velmi ochotné poskytnout své vlastní síly, své vlastní prostředky a proto e, vlastně budeme patrně nutno přistoupit k Aténě a k outsourcingu některých kapacit ale eh, ono je to zase svým způsobem mnohem dražší eh, a eh, ne tak úplně a, a, a dejme tomu maximálně srovnatelné s tím, co mohou poskytnout členské státy. Takže tady je prostor pro zlepšení, ale jak jsem řekl, členské státy se opravdu snaží o flexibilitu, o možnost lepšího využití toho společného financování ale jsou tady určité oblasti, kde ještě jaksi ten pokrok nebyl plně, plně dosažen a kde nebyla ještě přijata ta rozhodnutí konečná. A ten Brexit. Já bych to chtěl tak trochu vzít z jiné strany. Co bude Brexit znamenat ohledně eh, vojenských kapacit? Co bude Brexit eh, znamenat vzhledem k vojenské dimenzi? V Brexitu samozřejmě eh, se dá hovořit o určitých eh, operačních eh, důsledcích. Je tady Atlanta v Norfolku v Londýně. To je jeden aspekt toho stávajícího zapojení Spojeného království. To budeme muset nahradit. A pak je tady obecnější otázka vojenských kapacit. Pokud se podívám na naše různé katalogy, jak to vypadá, tak eh, my samozřejmě máme různé operace a mise a strategické kapacity jsou něčím, co do značné míry patří právě Spojenému království. Eh, takže to eh, je zásadní. A pak je tady otázka Spojeného království jako takového. To je pro mě velmi citlivá záležitost, protože já mám nějakých 15 eh, britských důstojníků, kteří u nás eh, u mne konkrétně pracují, jsou nesmírně kompetentní, takže toto je pro mě zásadní. A pak je tady samozřejmě ta, ještě ta politická stránka věci. Uh, Spojené království, stejně jako Francie, je e, nukleární mocností, e, je členem e, stále Rady bezpečnosti a teď bych dal tedy slovo kolegovi, u toho bych přestal. To... Tak za prvé, když vidíte Eh, tuto situaci, tak eh, je prostě složité v takovéto různorodé společnosti všechno vysvětlit, jak všechno funguje. Hodnocení, eh, že v, agentury, v agentuře budeme provádět každým rokem, se bude odvíjet od Eh, těch 20 závazků pro členské státy a eh, podle toho, co se z těchto 20 závazků promítlo do těch národních eh, plánů, které budou opatřeny konkrétními časovými harmonogramy. Takže je to určité hodnocení poskytnuté na základě informací, které dostaneme a na základě přijetí určitých závazků s dalšími členskými státy. Takže to je poměrně jednoznačné hodnocení. Je to hodnocení agentury, které poskytneme vysoké představitelce a toto bude zapracováno do jejího hodnocení, ve, kterých bude, ve kterém bude samozřejmě řada dalších aspektů a ona pak eh, toto předloží radě. Předtím eh, vojenský výbor Evropské unie poskytne své stanovisko k tomuto hodnocení a rada přijme rozhodnutí, včetně toho, co se s tím dále počne. Protože to je rozhodnutí, které se e, vlastně týká přímo členských států, které je e, rozhodnutím členských států. Takže já bych očekával, že ta zpráva ukáže, kudy e, nejdeme úplně dobře, kde jsou ty otázky, které prostě pro nás eh, eh, zůstávají klíčové, eh, kde jsou ty problémy, to pak si musí členské státy vyřešit, tím se budou muset zabývat. A co se stane v PESCO? A v šíře pojaté tedy SBOP podle úrovně ambicí Eh, prostě tady máte 25 členských států z těch 28, eh, těch 25 už je součástí PESCO a pak je tady jeden členský stát, který odchází v příštím roce. A pak je tady další země, která má opt-out na eh, SBOP, takže je třeba vnímat, že tady bude hodně z SBOP, které, co se bude odehrávat v PESCO. Takže teď vlastně e, se to sformalizuje pro těch 17 rozhodnutím rady, které bude přijato v příštím týdnu. A samozřejmě na otázku, bude toho víc? E, tato myšlenka již zazněla, druhá vlna by mohla přijít na přetřes v průběhu roku. Jaké státy byly e, připojeny? To je zase na národním rozhodnutím samozřejmě společně se sekretariátem PESCO, my budeme hodnotit, zdali tyto noví žadatelé odpovídají prioritám SBOP, zdali také berou v úvahu NEDP, zdali by mohli, dejme tomu, či, eh, rpat z Evropského eh, obraného fondu, jaké budou mít eh, kapacity při obraného charakteru, to budeme hodnotit my. A do budoucna identifikace nových eh, projektů PESCO může samozřejmě vyplývat z té koordinované eh, eh, analýze obrany. Prostě tady budeme provádět takový scanning a ukazovat, kde jsou nedostatky, kde by, dejme tomu, společným přístupem mohly členské státy dosáhnout větších výsledků, lepších výsledků. Ohledně plánu rozvoje kapacit a významu kyberprostoru. Vy jste se ptali, co můžeme dělat pro to, abychom věci zlepšili v Evropě. A to je vesmírně citlivé téma a tím je kontrola kritických Eh, kapacit. Eh, a jak víte, členské státy nejenom chtěli, aby, eh, nechtěli, aby toto bylo kontrolováno, nechtěli dokonce, aby to bylo monitorováno, aby to, chtěli, aby to zůstalo na čistě vnitrostátním základě národní, pod kontrolou jednotlivých států. Ale to, co se my snažíme dělat, a to, kde si myslím osobně, že bychom mohli jasně pokročit ku předu, jsou dvě oblasti. Vzdělávání a výcvik. E, dobrá zpráva v tomhle ohledu je, že v minulém týdnu jsme se rozhodli na základě, na základě jedné studie, kterou e, vlastně realizovala Evropská obraná agentura a podpořil e, vojenský výbor EU, e je vytvoření e, obrané e, akademie a platformy pro cvičení v rámci SBOP, což by nám umožnilo takovou obecnější certifikaci našich znalostí a dovedností, abychom dostali všechny členské státy na stejnou úroveň. A pak je tady další oblast, kde je třeba více spolupracovat a tou oblastí je výzkum. Výzkum, e, co se týče kyber záležitostí, to nám také v roce 2013 jasně dali najevo e, představitelé státu, e, vysocí představitelé státu, členských států, šéfové eh, a předsedové vlád. A pak je tady ta oblast eh, kyberprostoru, kde se jasně projevují značné nedostatky a tady musíme opravdu věci sdílet. Takže, pane Rici, i v odpovědi na váš dotaz, eh, kyberprostor je nepochybně oblastí, kde bychom mohli více harmonizovat. You have done well as I started off. CD, respektive sede my víme, že je užitečný pro PESCO, ale také pro všechny další návrhy, které se týkají posílení agentury, Protože PESCO je svým způsobem takovým protiobrazem EDA ve smlouvách. A hm, to je velice eh, dobré pro tedy ten rozvoj pesku. Jinak eh, pokud se týče eh, pana Jelera, já myslím, že pro co je důležité pro Pesko, tak to nejsou jen ty projekty. Důležité je, plánovat. A de facto ty eh, obrané plány, ty se de facto eh, nezrodí za noc, nezrodí na druhý den. My eh, musíme postupně jít tou cestou plánů, schopností investičních plánů, potom otázka našich sil a misí. A to de facto musíme přestat na to pohlížet z čistě národního pohledu. Tady jde o to, abychom zde měli integrovanější přístup na evropské úrovni. Čili ty projekty budou pokračovat, my je tedy máme a daleko důležitější bude e, začít investovat spolu, Eh, rozvíjet projekty a tak dále. To bude ten výsledek. A samozřejmě my bychom rádi, kdyby ty výsledky byly poměrně rychlé, ale eh, de facto, eh, když se nám třeba podaří jenom překonat tu fragmentaci, tak už to bude velký krok Pan generál Porčík ještě by k tomu chtěl něco říci? Děkuji. Já bych eh, jenom tedy doplnil. Já jsem eh, byl plánovačem obrany eh, ve své členské zemi a já vím, jak je to složité. Máte různé plánovací cykly a je to skutečně něco, co skutečně musí být velmi dobře koordinováno pak teprve se ukazu, ukáže, jaké, jaký je tam potenciál a tak dále. Ale to samozřejmě je věc, která se časem bude zlepšovat. Co se týče role parlamentu, eh, tak eh, já jsem outsider, čili já v podstatě nevím, jak by to mělo probíhat. Vy určitě se v tom nějak sami vyznáte ale eh, samozřejmě podstatné je, aby se tady angažovala komise a eh, ta vlastně to musí podporovat, podporovat všechny ty schopnosti operační a tak dále. Ovšem, eh, co bych chtěl zvláště zmínit, a to jak si nevidím zcela eh, nebo je to něco, co mě eh, trošku eh, vadí. My tady nemáme dostatek informací a o tom, o čem je vlastně ten, ten evropský obranný projekt a tak dále. Já myslím, že to je věc, která v těch budoucích letech bude nabývat na významu. Ano, děkuji. Čili zdá se, že malé kroky jsou eh, de facto tím, jak funguje hm, Evropská unie. Eh, další otázky nejsou, myslím, čili eh, jenom krátká přestávka a v 11.30 budeme pokračovat, až se k nám tady dostaví ministerský, tedy vicepremiér Ukrajiny. Děkuji.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 Kolegové, prosím vás, usaďte se. Děkuji vám. Takže můžeme začít eh, další bod, a to je poslední konkrétní bod v našem programu dvoudenním. Tématem bude vývoj eh, bezpečnostní situace na východě Ukrajiny a možnosti mírové mise OSN v této oblasti. S potěšením se nyní mohu přivítat eh, paní Ivanu Klimpuš Cincadze, která je místo předsedkyní vlády na Ukrajině a ve svém portfoliu má evropskou a euroatlantickou integraci. A vítám zde také pana velvyslance Točického. Poněvadž váš čas je cenný a vy jste eh, tou nejlepší osobou, která by nám mohla odprezentovat eh, tuto problematiku, dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice vděčná, že jste mě pozvali. Děkuji tedy za pozvání všem členům tohoto eh, podvýboru eh, pro bezpečnost a obranu. My jsme se sešli před rokem, kdy došlo ke značnému zhoršení situace. To bylo v únoru 2017. Dovolte nyní, abych začala konstatováním, že my na Ukrajině velice dobře si uvědomujeme, že za demokracii je třeba bojovat a demokracii je třeba chránit a e, máme čerstvou tedy e, čerstvou e, zkušenost z agrese Ruské federace, která začala anexi Krymu a poté útokem na východní, část, na východní části Ukrajiny. My jako Ukrajinci na úrovni politické a bezpečnostní toto chápáme, ale, chápeme, ale také víme, že je třeba demokracii chránit. Eh, naše volby a to vlastně dokládají. Definiční charakteristiky od obnovení nezávislosti eh, k tomu patří také neustále zasahování eh, Ruska do rozvoje naší země, do budování institucí. S každým krokem vpřed eh, jsme se snaži, jsme tedy viděli, že se kdo si snaží nás posunout naopak o dva kroky zpátky. A my ze zkušenosti víme, že Rusko si přeje převzít kontrolu nad naší zemí, ale to se netýká pouze Ukrajiny. Bohužel Kreml má daleko větší apetit a de facto eh, do toho zahrnuje celou západní civilizaci, celou jednotu západní zemí. A Rusko útočí na mezinárodní práva, v podstatě na základy demokratických hodnot ve světě. A to platí pro celý svět, ne pouze pro Ukrajinu. V posledním období <clears throat> pořád ještě sčítáme ztráty a naši vojáci nadále umírají na styčné linii mezi okupovanými nebo k okupovaným eh, územím východní Ukrajiny. V posledním roce jsme přišli o 21 eh, eh, vojáků, kteří zde zahynuli a další 27 bylo zraněno. Jakékoliv mírové úsilí je narušováno žoldáky, kteří jsou v kontrole a v žoldu ruské okupace a dalšími vojáky, kteří jsou na našem území. Ty boje se týkají eh, nejenom tedy eh, bytu, infrastruktury silniční, vodovody a tak dále. Eh, podle odhadu našeho ministerstva obrany jsme se jsme utrpěli nějakých 50 miliard dolarů škod na, ve východní části naší země. K tomu přistupuje ještě aktivní informační válka, s tím jistě máte také zkušenosti v zemích, které zastupujete zde. Ruské eh, propagandické příběhy eh, se tedy týkají nejenom médií, ale také think tanků, eh, Facebooku, Twitteru, Cílem informačních kampaní je izolace Ukrajiny od mezinárodního společenství, ale víme, že naši spojenci se zatím jednotně staví proti eh, ruským útokům na mezinárodní právo. Také se nás naši rusové přesvědčit, že na Ukrajině nejsou. To je významná část eh, jejich propagandy a snaží se nás představit, že se Eh, na území Ukrajiny ohrává jakási občanská válka. Vážení eh, členové tohoto výboru, situace na kopunovaných územích Ukrajiny eh, zůstává stále velice napjatá a nestabilní. Ze strany Ruska nevnímáme žádnou, žádné úsilí a žádné, žádnou vůli plnit závazky z minských dohod spíše se snaží naopak všechno eh, vyjmout pod minské eh, logiky a minské debatní skupiny spíše bojkotují eh, na rozdíl od nás, kdy my tady chceme, aby se pokračovalo na mínském formátu. Neexistuje žádné dodržované příměří, nedochází k odchodu vojsk a sil podporovaných Ruskem. A nenastala, ona, nenastala ono sedmidenní příměří, které má tedy eh, předcházet eh, odchodu vojsk. Nedošlo odminovávání. Eh, Ukrajina je dneska nejzaminovanější zemí světa. To znamená, že eh, jakmile ten konflikt eh, skončí a my začneme aktivně odminovávat zemi, bude to trvat dobrých 15 let. Vzhledem k tomu množství min, eh, které se nacházejí na okupovaných územích a na styčné linii a její blízkosti. <clears throat> monitorovací mise OBSE nemá neomezený přístup eh, ani tedy k té styčné linii, ani na eh, okupovaných územích. Stažení eh, ruských sil, což tedy mělo stát, se stát v prosinci, tak probíhá to tak, že je podkopávána mise obse a e, je zde úsilí přinutit Ukrajinu e, k jednání přímo e, s Ruskem podporovanými militanty. Došlo k řadě a pro Ukrajince velmi emocionálních rozhodnutí když jsme se rozhodli, že 75 rukojmích eh, bude navráceno z okupovaných eh, teritorií, ale dosud tedy ne, nedošlo eh, ke žádnému pokroku, i když tedy byly zde nejdříve pozitivní signály. Dále, pokud se týče pohřešovaných lidí, tak opět <clears throat> mezinárodní organizace, které byste mohly fungovat, mají stížený eh, přístup do okupovaných oblastí. Ta tež se týká infrastruktury, elektřiny a podobně. Eh, promiňte, můžete prosím mluvit o něco pomaleji. Takže infrastruktura na okupovaných teritoriích, jak jsem řekla, eh, utrpěla značné škody. V letech eh, nebo v roce 2017 jsme zaznamenali eh, škody na 533 domech a eh, infrastrukturních stavbách, 98, 98 civilních obyvatel bylo zabito a zhruba 500 bylo zraněno. Rusko nadále pokračuje v destrukci průmyslového potenciálu Donbasu, <clears throat> snaží se eh, demontovat a odvážet eh, ta nejcennější průmyslová eh, zařízení a převážet je do Ruska. Ten skutečně významná část Eh, eh, již byla přesunuta do Ruska, včetně 33 obrovských eh, firm a podniků, které tam byly. Čili 67% naší průmyslové schopnosti v Luganské oblasti a 63% v Doněcké oblasti byly původně tedy na okupovaném území. No a už třetina tohoto potenciálu již byla přesunuta do Ruska a spousta věcí přímo na zemi byla zničena. Ehm, žádný pokrok v oblasti legitimních eh, místních voleb. <clears throat> Rusko zde zcela jednostranně uznává eh, takzvané dokumenty, které vydávají orgány na okupovaných územích. Pokud se týče obětí této války, tak těch už je více než 16 tisíc lidí, včetně 3 tisíc 753 obětí zabitých v bojech. Víc než 12,5 12 1250 eh, bylo eh, dále eh, v útocích zabito. Otázka je tedy přizpůsobení se této situaci a proto parla- ukrajinský parlament odhlasoval zákon o reintegraci. Zákon už byl podepsán ukrajinským prezidentem a také tohoto zákona je Rusko definováno jako agresor. To de facto odpovídá reálné situaci v Donbasu, která je zcela v rozporu s mezinárodním právem. E, nicméně e, tím nejsou dotčeny naše závazky s implementace minských dohod. My se snažíme nadále využívat všech nástrojů na ochranu lidských práv na okupovaných eh, teritoriích. To vše, všechny tyto kroky a situace, které čelíme na východě Ukrajiny, vedou k nezbytnosti aktivizovat eh, debatu o mírové misi, tedy rozmístění mírové mise na okupovaných částích Ukrajiny. Prezident Porošenko, který na jaře roku 2015 oficiálně požádal generální OSN o mírovou misi, aby tedy zvážil možnosti takovéto mise pro okupované části Donbasu. My jsme vždy žádali velice jasnou pozici, pokud se týče mezinárodní mírové mise na území Ukrajiny. Ta skutečně musí být musí se odehrát po exkluzivních konzultacích s ukrajinskou eh, stranou. Eh, musí k tomu patřit odchod eh, všech okupačních jednotek, žoldáku a jejich zbrojního arzenálu. A je třeba zajistit ukrajinsko-ruskou hranici a momentálně k ní patří zhruba 400 nekontrolovaných kilometrů, jim přes která jezdí eh, takzvané humanitární konvoje. Minulý týden to bylo 34 eh, konvojů, které přivážejí zbraně, munici a žoldáky. Takto Rusko <clears throat> zajišťuje svoji vojenskou přítomnost na okupované části Ukrajiny a de facto takto je logisticky podporuje. Rozhodnutí o mírové misi musí také obsahovat eh, myšlenku, že v té misi se nesmí účastnit eh, představitelé eh, agresora tato mise musí být také přiměřeně vybavená personálně. Pro nás je důležité to, aby nám partneři naslouchali a abychom měli společnou pozici o tom, jak a jakými prostředky a nástroji eh, tohoto dosáhnout a jak bude vlastně vypadat takováto mírová mise. Dámy a pánové, vážení členové výboru, já nemohu nezmínit při této příležitosti také ilegální anexy Krymu. Za roky ruské přítomnosti na tomto poloostrově Ruska pokračuje v proměny, v proměně dříve turistické oblasti v pozuby vyzbrojenou vojenskou základnu. A to má samozřejmě dopady také na ochranu lidských práv na polostrově. Vládnoucí režim na těchto nelegálně anektovaných území svá nelegální pravidla vnucuje eh, různými popravami, pronásledování, únosy a tak dále. To jsou běžné politiky eh, ruských okupantů. Eh, také máme krymské Tatary a jejich jediné, jediný orgán, který je zastupuje, byl v roce 2016 postaven Ruskem mimo zákon na základě tvrzení, že Mečlis eh, byl zdrojem propagandy, agrese a nenávisti vůči Rusku, čili prohlásili ho za extremistickou organizaci. Po anexi eh, došlo také k procesu deukrajinizace poloostrova, eh, takže dnes je také obtížné se třeba dovolat z Krymu do, na Ukrajinu spíše než do Ruska. E, Rusko přijalo e, více než 2000 různých dokumentů ve snaze integrovat Krym do e, svého legislativního systému, včetně 15 ústavních zákonů schválených Ruskou domou tím Rusko eh, pod, eh, Rusko porušilo asi 407 eh, bilaterálních a mezinárodních smluv. Samozřejmě toto je záležitost pro projednání mezinárodními soudy a my tady doufáme, že Rusko takto bude jednoho dne pohnáno k zodpovědnosti a před spravedlnost. Ještě bych chtěla znovu zopakovat, že Rusko je existenčním ohrožením nejenom Ukrajiny, Gruzie nebo Moldávie. Je existenčním ohrožením také pro členské země EU, země, které představují západní hodnotovou civilizaci. Nezapomínejme, že Putin byl KGBák a je jim dodnes. Chování KGBáku spočívá v tom, že se snaží využívat slabin svých protějšků a eh, tímto prostřednictvím nad nimi získat kontrolu a eh, takto se uplatňuje také politika vůči eh, řadám, řadě dalších zemí. Dochází k financování různých politických stran odleva doprava v unijních členských zemích podpora politiků a stran, eh, cvičení paramilitárních skupinek, eh, propaganda, která se objevuje i ve standardních médiích a má zasáhnout eh, společnost západní Evropy. Čili toto je způsob, jak Rusko dnes útočí na mezinárodní společenství. Mm, je třeba, abychom zůstali sjednocení Evropská unie a transatlantické společenství, včetně Kády a Spojených států. Eh, doufáme, že tady dos, eh, si udržíme tento jednotný postoj a zajistíme tak, aby Rusko nemohlo eh, ve větší a širší míře i hybridním způsobem útočit na své bezprostřední sousedy. Boj o demokracii v každé zemi, eh, to je právo každé jednotlivé země a národa, každý na to má právo. A i my eh, budeme pokračovat v obraně své vlastní země a v boji za naši vlastní zemi. Ale pamatujte, že my jsme před vojem a že pomáháme také vám, vašim společnostem, vládám, politikům orientovat se a přijmout ta potřebná rozhodnutí, tak aby byl zachován eh, váš eh, blahobyt, bezpečnost a svoboda a abyste mohli pokračovat v tom růstu za posledních 70 eh, let od druhé světové války. Děkuji vám. Vždy váhám. Zda je dobré tedy tlačit, ale pan Nart chce slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ukrajina stala obětí nejen eh, ruské agrese, ale také naší nekonzistentnosti. Vy jste zmínila anexi Krymu a odpověď byla důležitá odpověď pro část Evropské unie, ale eh, Rusko se dívá na to, co se u nás děje, s, v podstatě s, eh, na, s jakousi Eh, hostejností eh, hranice, pokud jde o třeba situace v Izraeli, tak to je z roku 47, ne 67. A um, my máme skvělé vztahy s Izraelem, i když oni jsou také okupanti, stejně jako Rusko je okupujícím státem. Takže to je první jakýsi nesoulad ta pandořina skřínka byla otevřena již Kosovem. Mnoho lidí říkalo, to je pandořina skřínka. Když se podíváte na západní nesoula, třeba podívejte se na Nahorní Karabach a tu dohodu, tak tam poslední věc eh, týkající se integrity Azerbajdžánu. My jsme řekli, že poslední slovo bude v rukou obyvatel Národního Karabachu. Otvíráme další pandořinu střínku a ta se týká Osetie. Je to zámenka. A e, teď se hovoří o vůli tedy lidu na Krymu. Je to něco, co využívá Rusko potom, aby vytvářelo jakési paralely. Takže má první otázka je, do jaké míry právo obyvatel Náhorního Karabachu na sebeurčení do jaké míry to může mít dopad eh, na Krym. A dále. Zákon ukrajinského parlamentu, který neovlivňuje minské dohody, tam jsou lidé, kteří se myslí, že to ovlivňuje. E, a ještě čtvrtý bod a jedenáctý bod minských dohod, tam se stanoví e, sta- v podstatě vytvoření jakého se autonomního režimu v Donecku a v Luhansku a změnu ukrajinské e, ústavy. A v tomto smyslu se ptám, kdy bude, budou implementováno minské dohody v bodech v bodě 4 a 11. Chce si říct slovo pan Boštenáru? Děkuji vám, paní předsedkyně, paní ministrině a pane velvyslanče. Musím říct, že je nefér, svalovat eh, takto vinu. To by nikdo vlastně tady neměl říct, svalovat eh, vinu na toho, kdo je okupován místo na agresora. Ten agresor vždy má zodpovědnost, protože porušuje mezinárodní právo a ne oběť. To chci říct si zcela jasně, protože v případě Katalánska já jsem byl naprosto ve prospěch té územní integrity Španělska. Protože to e, mezinárodní zákon říká explicitně. Proč by to nemělo platit pro Ukrajinu? Proč by mezinárodní právo nemělo e, vytvářet zodpovědnost ve vztahu k jakémukoliv agresorovi, když dochází k porušení mezinárodního práva? Nemůžeme si jen tak volně vybírat, kdy se nám to hodí. Když se nám to hodí, tak to akceptujeme, když ne, tak ne. Takže jsem celá na vaší straně, na straně vaší země. Protože vy bojujete o zachování územní celistvosti, což je něco, co by měl dělat každý stát. To není prostě otázkou jednání. A stát, který je eh, terčem, eh, terčem útoku, má veškerá práva, která mu dává mezinárodní právo, aby hájil tuto eh, státní celistvost a svrchovanost. Nedávno mi bylo řečeno, že nějaké ruské entity připravují teroristické útoky proti nějakým zařízením, eh, které patří rumunské komunitě a nejenom rumunské komunitě na Ukrajině. Je to pravda a můžete vysvětlit tuto novou dimenzi hybridní války, která vy, zneužívá menšin na Ukrajině a k tomu, aby oslabila uh, koheznost státu nebo aby je transformovala, udělala z nich oběti a vytvářela problémy mezi Ukrajinou a vašimi uh, sousedy. Tedy děkuji vám předem za odpověď. Děkuji. Ne, nevidím žádnou další žádost o slovo. A já, já myslím, že pan Boštenáru, pardon, počkejte chvíli pan Boštenáru mě asi nerozuměl. Já my souhlasím s panem Boštenáru. Já hájím eh, územní celistvost Ukrajiny a hájím budapešské dohody. A říkám, že Ukrajina byla eh, předmětem agrese. Ale co mě vadí, že když se zamýšlím nad nějakým jevem, tak eh, vnímám nejenom agresivitu toho, eh, kdo provedl tu invazu, invazi, ale také naší vlastní hloupost. Děkuji. Chtěla jsem připomenout, eh, že Evropský parlament bere situaci na Ukrajině a eh, nejzejména na východní Ukrajině velice vážně, zabývá se jí často. Neustále situaci monitorujeme. Schválili jsme řadu usnesení, které byly přijaty s eh, skutečně drtivou většinou poslanců Evropského parlamentu. včetně podpory ukrajinských Tatarů. Ale jsme si vědomi i širšího porušování lidských práv i dalších menšin, Ukrajinců, Židů a dalších. A já se vás chci zeptat na sankce. Samozřejmě jsme pro zachování sankcí. Ale jak by měly být pozměněny, protože například tu byly žádosti, aby sankce trvaly déle, třeba rok. A zdá se, že i toto je určitý bod, eh, jim se podkopává naše jednota. Za druhé, jaké jsou ty eh, hlavní výzvy, podle vašeho názoru, pokud jde o evropské mírotvorné úsilí. Co bychom my, jakožto parlament, měli podniknout? jak bychom měli zohlednit nadcházející výročí anexe Krymu. Takže já vám dávám slovo. Děkuji vám, eh, paní Foteko, a děkuji také všem za to, že znovu eh, pozorňujete na krymské Tatery a na nelegální anexi eh, Krymu a že eh, povzbuzujete zájem o tyto záležitosti a zapojení. Eh, my za to velice děkujeme. Děkuji také všem za dotazy. Já se pokusím na ně nějak eh, souhrně odpovědět. Za prvé, co se týče specifických politických aspektů minských dohod je nemožné se pohnout ku předu a nalézt eh, eh, nějakou společenskou připravenost a souhlas eh, k, s politickými závazky v Minsku, pokud bezpečnostní situace v terénu není vyřešena. Pokud každým dnem Nadále umírají naši vojáci, či jsou zraněni, či umírají, či jsou zraněni naši občané. E, pokud každý den se ničí další a další domy a infrastruktura, pokud každý den pokračují brutální útoky na občanské, e, na, občan, na civilní populaci. Takže všechno to, co bylo možné a ještě víc jsme my eh, ohledně politických závazků z Minska eh, předložili. A kromě toho eh, je tady vlastně specifický zákon, který přijal ukrajinský parlament a ten zákon jeho platnost již vypršela ale v září 2017 ho ukrajinský parlament znovu prodloužil. To znamená, že ukrajinský parlament velice odpovědně a vážně bere naš, eh, eh, naše závazky eh, ohledně dohod z Minsku. <coughs> Takže ohledně reakce, společné jednotné reakce tváří v tvář těm různým výzvám. A je třeba si uvědomit, že Ukrajina je pouze jedním, jednou z těch velkých eh, žhavých výzev, se kterými musíme se nějakým způsobem eh, popasovat při boji proti ruské agresi. Si musíme uvědomit jednu věc. Bohužel je to právě naše společná slabá Eh, reakce na předchozí ruské kroky, která umožnila Rusko, Rusku dát průchod svým choutkám. V roce 2008 eh, jsme byli mnohem soudržnější a Eh, jsme, a také jsme mnohem koordinovaněji reagovali na útok na eh, Gruzii, včetně Ukrajiny. Já nehovořím pouze o západních zemích, o eh, my na Ukrajině jsme prostě teď dost efektivně nekonali. My jsme dost nevyzývali eh, k tomu, eh, co, eh, k reakci na to, co se dělo v Gruzii. My jsme prostě umožnili svou neaktivitou, že Rusku narostl apetit, i když samozřejmě jsou tady sankce vůči Rusku, ale musím říct, budu budu velmi eh, otevřená. Myslím, že ty eh, sankce byly slabé a že to vlastně jako odpověď bylo velmi slabé a že to umožnilo Putinovi, aby pokračoval a začal útočit na východní část Ukrajiny. Takže proto je to právě ta komplexnost eh, všech těch turbulentních Eh, ohnisek, které jsme se snažili zohlednit a já naprosto souhlasím s tím, co tady bylo řečeno v tom smyslu, že musíme eh, se obracet k mezinárodnímu právu jako k hlavnímu zdroji práva. Je to právě toto právo, které nám umožnilo se rozvíjet, modernizovat a získávat sílu eh, ve všech těch letech po druhé světové válce. My jsme prostě eh, se shodli na eh, této možnosti, sformovali jsme ta pravidla pro sebe a je to na nás, abychom zajistili, že vždy budeme dodržovat literu mezinárodního zákona, že tady nebudeme Eh, prostě eh, něco omlouvat a hledat nějaké důvody, proč v jiných případech se odkláníme od tohoto mezinárodního práva a těchto pravidel. A co se týče sankcí, tak musím říct, že tady slyšíme řadu různých hlasů, včetně někde v, mezinár, v evropských eh, eh, hlavních městech. Hledá se různá eh, reakce, hledá se různé takové skuliny se hledají, kde by se mohly vystopovat důvodu, důvody pro zrušení těchto sankcí. To si myslím, že je naprosto neproduktivní. To je přesně hraní Ruska Rusku eh, do karet, protože Rusko hledá takováto, eh, takovéto praskliny, toho, ten nejslabší článek, eh, abych tady převzala název jednoho britského televizního programu. Takže nejslabší článek je to, co Rusko hledá, aby se pokusilo rozbít jednotu Evropské unie rozbít transatlantickou jednotu. E, jste silní pouze tehdy, když jste jednotní, jste schopní pouze, když jste jednotní. A tady vlastně tkví celá ta myšlenka. V tom je e, vlastně, na tom je založená Evropská unie. Takže si myslím, že je velmi důležité toto jednotu si udržet a ano, my na Ukrajině bychom nechtěli vidět e, neproduktivní diskuze, které už máme přes rok, ohledně toho, zdali by ty sankce měly být zrušeny či ne. My prostě eh, tady nevidíme žádný důvod z ruské strany, které, který by nám dával zapravdu. Eh, prostě sankce jsou tady a eh, je tady možnost je prodloužit o rok. Další možností je také je posílit. Ještě je z zdůraznit. Takže neříkejme, že sankce nefungují. Rusko by prostě nebylo tak nešťastné, kdyby eh, ty sankce nefungovaly. Tady jde o to posílit pozice. Eh, tady prostě eh, se dá očekávat, že přinesou ovoce tyto sankce a že Rusko nakonec bude respektovat mezinárodní právo. Rovněž jsem v tisku zaznamenala e, informace, které naznačovaly, že tady e, jsou určité útoky připravované vůči rumunské e, komunitě. Já nemám žádné důkazy něčeho takového, takže to nemohu potvrdit. Ale dnes, zrovna dnes, jsme na Ukrajině Užhorodu v podkarpatské Rusy zaznamenali útok na kulturní eh, centrum maďarské podkarpatské komunity. A to je druhý útok za jeden jediný měsíc. A je to druhý útok, kterému dochází ve chvíli, eh, kdy eh, diskuze z Maďarska směrem k našemu novému progresivnímu zákonu o školství, o vzdělání, eh, který se v jednom z článků také zabývá eh, otázkou jazyka, ve kterém je poskytována výuka. Takže tato diskuze eh, mezi námi a Maďarskem začíná nabírat emocionálního zabarvení a právě v tomto momentu najednou tady dochází ke dvěma útokům na maďarský kulturní Eh, cen, eh, na Maďarské kulturní centrum. Eh, moje vlastní rodina je z tohoto regionu. Toto je region, který měl vždy na svém území různé menšiny národnostní, které spolu soužívaly bez problémů, navzájem se respektovaly a já prostě jezdím Eh, na, do tohoto regionu eh, za svou babičkou a mluvím maďarsky, přestože jsem Ukrajinkou, protože moje babička byla vždy toho názoru, že svým sousedům eh, bych měla být schopná říct dobrý den a nashledanou, respektovat jejich svátky a tak dále. Takže tohle vždycky bylo tak. Tady nikdy nedocházelo k žádným útokům, žádné agitaci na maďarskou menšinu v tomto regionu. Takže já prostě se domnívám a naše síly už toto e, vyšetřují a já doufám, že e, ty, e, kteří toto způsobili, předvedou a že budou postaveni před soud, ale E, prostě doufám, že tyto provokace se nebudou dále odehrávat. Ty zdroje jsou opravdu mimo naše území a e, samozřejmě tady máme určitou historickou minulost mezi námi a Polskem a zrovna když jsme o tom začali diskutovat, tak najednou se objevují útoky na polské e, konzuláty, ke kterým nikdy nedocházelo za těch 25 let e, samostatnosti. Takže z toho je poznat, že to je inspirováno, že to je připravováno e, ne někým, kdo, ne někým, kdo by měl opravdu na srdci zájem o ukrajinský stát, o ukrajinský ukrajinskou společnost. A já bych skutečně chtěla toto zdůraznit. Myslím, že jsem zodpověděla všechny dotazy. Předsedkyně, děkuji. Ještě někdo další? Nějaké další připomínky? Mám pocit, že to je asi všechno, že to končí e, naší diskuzi. Ještě jednou vám, paní místo předsedkyně, děkuji za to, že jste mezi námi. Eh, že mezi nás přišla a velké díky. Uh, Kolegové, já musím to nějak zakončit. Ptám se, jestli máte někdo něco do různého. A jestliže tomu tak není, Náš příští zasedání bude 21. a 22. března. Děkuji vám všem za účast. Děkuji tlumočníkům a sekretariátu. Děkuji vám.